Welcome to everybody. We can start today. We have... Všechny vás vítám, můžeme začít. Máme nabitý nejprve hlasování a potom velice důležité slyšení. A potom se musíme věnovat delegacím pro Evropské měla kultury. Kolega Malu, mě požádal, abych počkala, protože si skočí pro kartu, ale já si myslím, že už opravdu musíme začít hlasováním, protože máme velmi málo času. Nejdřív vás požádám, abyste schválili doporučení koordinátoru ze včerejšího večera. Pokud nejsou žádné problémy, tak budeme pokračovat v hlasování. Omlouvám se, musím pokračovat. Myslím, že kolega za chvíli přijde. Můžeme tedy začít. Nejdříve zde máme z eh,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 o celém usnesení, kdo je pro. Promiňte. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 17 pro, 4 se zdrželi, ne 4, proti a 1 se zdržel. Blahopřeji našemu kolegovi Zdrojevskému a děkuji za tuto skvělou zprávu. Teď budeme pokračovat. Pozměňovací návrh Angela Zemlevského o předcházení radikalizace a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi. Zahájíme hlasování.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 Končím hlasování. Nefunguje to? Dobře. Ne. Tak já znovu zahajuji hlasování. Teď. Končím hlasování. No. Takže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 Zver, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Já to chci radši ověřit, protože to není úplně jasné. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 42 Milana Zvera. Končím hlasování. Hm. Je to zamítnuto. Velmi těsně. 40. Patrišelo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Mici. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44. Libacká. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chci to ověřit, ale možná je to jasné.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 Ověřujeme 51 v každém případě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 53. Žula. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 5. je? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 60. Na konci strany. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musím to ověřit. Zahajuji hlasování o 60. Končím hlasování. O jeden hlas je to zamítnuto. Teď jdeme na kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 69, Bild. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. 1, 70. 70 adenulfy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Chci to ověřit. 70.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 kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 77, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 79, pro, proti, zamítnuto. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 81, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 82, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď tady máme závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Takže 22 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Zpráva je přijata. Blahopřejeme kolegovi Zambackému za jeho, jeho první zprávě. A teď tady máme zprávu Fernanda Maura rána o úloze EU v OSN. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14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 to musím ověřit, omlouvám se. Můžete znovu zvednout ruce? Možná jsem to nevěděla úplně jasně. Je to... Můžeme to opakovat, kde je pro? Je to přijato. Moc jste nezvedali ruce. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30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 Pokračujeme. 36, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 35, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zamítnuto. 38, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 40, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 41, pro? Proti?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 A teď eh, hlasování o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 4 proti a 2 se zdrželi. Blahopřejeme Fernandovi Maurovi Barandiaránovi k této zprávě. Děkuji. A jako poslední ne, omlouvám se. Děkuji také sekretariátu a stínovým zpravodajům za veškerou podporu, kterou jsme potřebovali. Využiju tedy toho, že jsme si udělali trošičku náskok předtím, než přijde paní Boková, takže pokud chcete, tak bych teď dala slovo k té telekomunikační zprávě. Takže vlastně předsedíme bod 11, zpětná vazba k závěrečným třístranným jednáním o regulaci jednotného telekomunikačního trhu. Paní Vert je stínovou zpravodajkou a dám jí tedy slovo. Prosím, Petro. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji. Prosím, prosím o klid v sále. Děkuji vám. Děkuji vám. Dnes eh, dopoledne bych vás ráda informovala o výsledku vyjednávání trialogu ke vnitřnímu trhu telekomunikací. To je balíček, který byl eh, vytvořen ke konci lotyšského předsednictví a já to jenom opakuji, protože je zde mnoho nových členů. V tomto eh, procesu eh, jsme jako výbor využili článek 43 plus to znamená, že jako kulturní výbor máme poradní hlas na tomto trialogu a já jsem vypracovávala stanovisko našeho výboru a měla jsem to pochybné potěšení, že dva, tedy 29. června v posledních dnech eh, lotyšského předsednictví jsme ještě v posledním eh, obrovském zasedání dolaďovali poslední články. Lotyšské předsednictví, musím říci, bylo zejména ke konci poměrně nekompromisní, což je dáno všem nejenom jejich postoji, ale e, celkově obtížnou pozicí v radě. To konec e, konců našeho zpravodaje, pan de Castilla, e, to skutečně stálo mnoho energie a e, snad to trvalo tenkrát někdy do čtvrté na dvě ráno a pak se tedy e, ty vlastní články uzavřely a řeklo se, že úvodní body e, se budou projednávat technicky zvlášť. Ze strany Evropského parlamentu jsme měli určitou naději, že nejasnosti zbývající článcích se podaří ještě eh, v jednání o úvodních bodech vyjasnit. 3. Eh, eh, července jsme měli první zasedání pod lucemburským předsednictvím, mělo to být krátké, nicméně trvalo to celkem 6 hodin, opět to bylo relativně obtížné a ta naděje, že pomocí úvodních bodů se nám podaří vyjasnit některé právní nejasnosti, které v textu přebyly, přebývaly, tak tato naděje se nenaplnila. Zejména rada velmi tlačila na to, aby se dospělo k závěru a e, dá se říci, že text byl těžkým oříškem, Eh, pro právní lingvisty a to znamená, že eh, bude muset následovat ještě jedno zasedání. Nicméně je skutečně nezbytné, abychom na plénu rozhodli nejpozději na konci října, zejména co se týče druhé části nařízení, eh, co je zrušení roamingu. Eh, tam eh, máme tedy určité eh, časové plány, které je třeba také dotršet a samozřejmě ten čas se k tomu musí ponechat. Ještě bych chtěla něco říci k bodu síťová neutralita. To je bod, u kterého jsme měli své kompetence jako kulturní výbor a samozřejmě jsme se na to soustředili. Možná ještě bych předeslala, že celý balíček eh, se stává ze tří částí. První zrušení roamingu, druhé eh, uspořádání frekvenční politiky, kde to je také naše kompetence a třetí věc je síťová neutralita. O rozdělení frekvencí jsme se vůbec nebavili, eh, poněvadž rada se eh, opravdu vzpouzila jakékoliv koordinaci přidělování frekvencí, takže to bylo eh, vyloučeno a ty frekvence, jak slíbil komisař Ettinger, se budou tedy řešit znovu zvlášť ta část nařízení, která se týká síťové neutrality, obsahuje značné nejasnosti eh, z právního hlediska a kvůli tomu se také nepodařilo také eh, zcela eh, uzavřít ty úvodní body. A mm, taky mm, tedy přetrvávají problém s tím zero ratingem. My jsme se jako kulturní výbor zasazovali za velmi jasnou definici síťové neutrality, eh, což se nachází v článku dvě nařízení. Eh, Radu se ovšem nepodařilo přimět k tomu, aby takovouto jasnou a jednoznačnou definici přijala. Nicméně podařilo se prosadit alespoň parlamentní formulaci článku 3, a sice, že všechna data bez ohledu na příjemce či vysílající stranu musí, být, musí mít eh, stejné zacházení. Eh, nicméně eh, z dalšího textu vyplývá, že mm, tento princip je velmi omezený. Dále tady máme takzvané tvrdé řízení a měkké řízení dat. V tom tvrdém řízení je možné také blokovat určitá data a e, takovýto e, drsný zásah do komunikačních svobod, e, jak jsme prosadili my, je možné uplatnit pouze ve velmi omezených podmínkách článek 3.3c, ten to tvrdé řízení připouští také v případě, že by hrozilo přetížení sítě. Ne, že nastane přetížení sítě, ale že by hrozilo. A e, tady je e, pojem pending, což znamená tedy v podstatě hrozící něco, co by mohlo nastat. Čili toto by mohlo skutečně vést k naprosto nepřípustným interpretacím. A e, telekomunikační operátor by mohl předpokládat, že toto nastává e, v okamžiku, kdy třeba někdo nabídne aplikaci, e, která vyžaduje intenzivní datový, datovou výměnu. Čili tady skutečně nám chybí chybí eh, opravdu jasná definice, čili ten pojem impending to prostě eh, je příliš nejasné. Čili potřebujeme to tady skonkretizovat tak, aby to bylo objektivní, měřitelné a aby kritéria byla eh, technicky přeskoumatelná. Čili spíš, abychom to posunuli do té polohy v okamžiku, kdy nastalo přetížení sítě, ne kdy přetížení sítě hrozí. E, další věc to jsou speciální služby. E, to jsou záležitosti, kde e, parlament se na této linii víceméně zřejmě zhoduje. Čili jsou to technické speciální služby, které potřebují, eh, aby byl, aby eh, byl podán eh, důkaz toho, že je určitá technická potřeba, aby k něčemu takovému bylo přistoupeno. Nicméně tady je nebezpečí, že by si eh, silní operátoři to mohli eh, eh, vykládat podle sebe a v podstatě speciální služby jsou podle textu přípustné všude tam, kde je nutná optimalizace, tak aby to odpovídalo požadavkům obsahu. No a to zase může znamenat úplně cokoliv. Čili zase eh, toto je velice nejasná formulace. Čili i tady eh, jsme v úvodních bodech dali eh, nebo navrhli jasnou konkretizaci, ovšem rada si to nepřala a komise se k tomu stavěla vlažně. Příliš nám nepomáhala tady v této věci. My nyní máme ujištění v podobě Ettingerova slibu z interviewu, že eh, ve spolupráci s Berekem a národními regulátory se bude dbát na to, aby speciální služby byly připouštěny pouze restriktivně. Čili takto to komisař řekl, nicméně eh, jasnou, eh, jasný právní základ, který bychom si přáli my, tady není. Eh, místo toho tady máme příslip komisaře, eh, že bude žádat eh, přísný výklad od národních regulátorů a popravdě řečeno to mi nestačí a domnívám se, že velice brzy vypuknou právní spory, které nakonec budou řešeny soudně. Každopádně je zde stanoveno, že je třeba, aby byla dostatečná kapacita sítě na to, aby mohly být ty speciální služby povoleny. Ovšem to skutečně nestačí. My potřebujeme i tak natolik jasnou definici speciálních služeb, aby bylo zajištěno, že otevřený internet nebude narušován. Navíc poskytovatele internetu mají navíc možnost eh, diferencovat mezi eh, třídami služeb a eh, různými aplikacemi vlastně libovolně. To by potom znamenalo, že by bylo například možné nebo legální že eh, telefony a online hry by měly nejvyšší prioritu, eh, potom eh, další služby a na třetím místě někde na downloady a peer-to-peer -peer a tak dále. Čili tak by to mohlo nastat, to je jeden z možných scénářů. A Eh, pak otázka je, eh, co to ještě má společného s tím bez principem best effort, to znamená eh, rovného zacházení s veškerou dopravou. No a dále byl velký spor základ zero ratingu. Toto souvisí s telekomunikačními poskytovateli, a funguje to tak. My vám nabídneme speciální službu eh, Spotify například a toto nebudeme započítávat eh, do eh, předplaceného objemu dat. Problém je v tom, že zero rating, tento problém, toho si uvědomil, to si parlament uvědomil velice pozdě. A de facto ta debata, která proběhla, byla nedostatečná, takže parlament eh, k tomu nezaujal většinové stanovisko, čili v podstatě eh, my eh, nemáme řádný mandát. Nicméně nás, nám se podařilo dosáhnout alespoň zákazu zero ratingu, poněvadž jsme si uvědomili, že by to mohla být značná deformace konkurence která by velmi stěžovala nástup nových poskytovatelů na trh. Takže eh, my, my si myslíme, že například eh, v nabídce filmů nebo mediálního obsahu eh, je třeba mít konkurenci. Takže když si vezmu ještě jenom ten příklad Spotify, pak Spotify by mělo speciální postavení, zatímco tedy zvýhodnění, zatímco ostatní mm, by mm, v podstatě museli uvažovat, jestli vůbec chtějí do té konkurence vstoupit nebo ne. My si myslíme, že to není eh, slučitelné s pravidly konkurence v EU a poněvadž my jsme neměli mandát, tak jsme to celkem nechali tak. Nicméně eh, komise nyní se k tomu staví tak, jako by eh, tato, toto nařízení výslovně povolovalo eh, zero rating. A to je trošku moc podle nás. Eh, my jsme řekli, že o tom tedy dále debatovat nebudeme, že v, této, v, této, v tomto nařízení o tom nic není, ale přitom, k jaké interpretaci přistupuje komise, je nezbytné, abychom jako parlament k tomu zaujali v příštím, v příští rezoluci eh, velmi jasné stanovisko. A mě velice zajímá, jak DG Connect eh, vysvětlí eh, DG konkurenci, jak toto lze nepovažovat za narušování konkurence. To bude velmi zajímavá debata. Takže každý z těchto čtyř bodů Eh, je možné posuzovat eh, samostatně a vidíme, že eh, to může mít poměrně nebezpečné dopady na obsah na síti. A já jsem tady možná dostatečně zdůrazňovala naše právo tady Eh, do toho vnášet eh, nové pohledy, takže možná jsme nebyli dostatečně zohlednění, no ale eh, každopádně to bylo možná trošku zastíněno jednáním o roamingu. Jestliže chceme zachovat ten pohled z hlediska rozmanitosti na internetu, tak ten, ty aspekty zajištění a podpory rozmanitosti na internetu, Eh, nemohu předložený návrh eh, doporučit k podpoření. Eh, Uvědome si ještě, že jde o nařízení, které musí platit okamžitě v členských zemích celé EU a členské země nemají možnost to žádným způsobem modifikovat. Je to prostě závazné. A takovéto ujištění, že národní regulátoři eh, s tím nařízením budou zacházet velmi restriktivně, je podle mě nedostatečné. A toto je bod, eh, který je pro nás důležitý. Komise eh, například souhlasila s blokováním nevyžádaných, nevyžádaných Eh, zpráv. Eh, jako kulturní výbor eh, jsme to shodili a parlament nás podpořil a nicméně naopak se zde jaksi měla zavádět ještě opatření na ochranu mládeže, ale to v podstatě do této do tohoto nařízení nepatří, takže to by byl jasný zásah do komunikačních svobod. Takže toto je takový malý úspěch, kterého jsme se nám podařilo dosáhnout tím, že tady nebude. Nicméně eh, síťová neutralita skutečná by všem měla vypadat jinak. A jak říkám, z kulturně politického hlediska tomuto návrhu nelze říct ano. Děkuji. Děkuji Petro za tuto velmi přesnou, podrobnou analýzu a také za tvoji práci. Za tu práci, za to, jak se celý výbor věnoval eh, této důležité konfrontaci. Zdá se mi, že některé věci se nám podařilo prosadit, eh, jiné věci, které já považuji za velmi citlivé pro kulturní výbor, tak ty nejsou upřímně řečeno vůbec uspokojivé. Myslím si, že především otázka konkurence a pokřivení konkurence, to je otázka, kterou si zmínila, ta se vrací velmi často Musíme otevřít také otázku neutrality sítě. To všechno jsou věci, které ještě dořešeny nejsou. Myslím, že k tomu třeba máte nějaké jiné názory. Pokud ano, tak se k tomu vyjádřete. Pak je to také otázka ochrany eh, nezletilých. Eh, to je také důležité. Důležité by bylo, abychom měli příležitost znovu o tom hovořit a, eh, a aby bylo možno chránit práva v okamžiku, kdy jsou narušována. A teď bych dala slovo kolegům na chvíli předám předsednictví kolegovi Diakonovi, protože musíme jít pro paní Bokovou, takže prosíme pana místo předsedu, aby převzal na chvíli předsednictví a kolega Zdrojevský má tedy slovo. Především, chtěl... Především bych rád poděkoval kolegyni za to, že ta práce, kterou odvedla, je také velmi spojená s mým stanoviskem, je velmi přesná, ale také, musím dodat, velmi znepokojivá. Celý rok jsme neměli tak špatné stanovisko k určitému oboru činnosti, který je velmi důležitý. Na co bych chtěla upozornit? Za prvé, na nutnost toho, že je třeba zrušit roaming. Za druhé, to, o čem kolegyně mluvila, je velmi důležité. A sice boj o bezpečnost, ale také o neutralitu sítě. Je třeba dbát na kulturní rozmanitnost, která musí být zvlášť chráněna, ale také je třeba dbát na takový rozvoj sítě, který zajistí, že síť bude plnit výchovné a vzdělávací funkce a zároveň také podtrhne odpovědnost správců za obsahy svý síti. Ještě jednou srdečně děkuji a má otázka je následující. Jak my můžeme pomoci, aby v tom návrhu bylo více prvků, o které bojujeme, o které usilujeme. Já jsem ochoten se zapojit také v jiných eh, skupinách, abychom posílili tuto zprávu, za kterou kolegyně ještě jednou srdečně děkuji. Eh, mulțumesc. Dana Trupel. Děkuji, paní Trupel. The work done. Já děkuji Petře za veškerou odvedenou práci a víceméně souhlasím s politickým hodnocením toho, co to všechno znamená. Takže politický problém spočívá v tom, že jde o zrušení roamingu a obtížnou otázku neutrality a speciální služeb. Takže se dostáváme do politické situace, kdy řada kolegů chce hlasovat pro, protože chce zrušit roaming, ale to znamená, a je to zřejmé z toho, co říkáte, Potřebujeme lepší, jasnější definici toho, co je to síťová neutralita a specializované služby a máme k tomu šanci. To znamená, že já ze svého pohledu nebudu hlasovat pro, souhlasím s vaším postojem z hlediska kulturního, nemáme dost přínosu, abychom hlasovali pro a měli bychom se pokusit o novou iniciativu alespoň pro ten rating, aby bylo naprosto jasné rozhodnutí s tím, že nechceme, aby ten trh selhal, aby selhala konkurence, pokud nebudou platit jasná pravidla, aby mohli poskytovatelé internetových služeb vylepšit své nabídky a nabízet určité služby, které se nezapočítávají do těch datových balíčků. A to samozřejmě hodně poškozuje nové služby. Děkuji. Děkuji. Ještě nějaká stanoviska? Ještě někdo se hlásí o slovo? Frage, wie man... Možná k otázce eh, dalšího postupu. Helga eh, Triple správně upozornila na to, že se nacházíme v obtížné situaci, eh, která ovšem od počátku vznikla tím, že se spojil roaming se síťovou neutralitou. Tady ten konflikt byl předem daný. My v parlamentu jsme eh, si tady jsme jednotní v tom, že zrušení roamingu je prostě na pořadu dne. Otázkou zůstává, a to bude možná třeba právně prověřit, jestli opravdu eh, můžeme eh, hlasováním eh, ty dvě otázky oddělit a já si myslím, že to asi nebude možné, neboť je to balíček. A my budeme moci ten balíček jako celek podpořit nebo ne. Jinak se budeme muset začít úplně znovu a těžko říct, eh, co by z toho potom bylo a jestli ten výsledek by byl lepší než to, co eh, bude možno dosáhnout nyní. Čili já si myslím, že toto je rozhodnutí, eh, které si frakce musí jednotlivě projednat, jestli tedy chceme zrušit roaming za cenu toho, že se vzdáme síťové neutrality nebo prostě nějaký podobný obchod. Čili mm, tak ta situace dneska vypadá a pokud se mohu odhadnout, jak to bude dál, tak já si myslím, že co se týče možnosti to nařízení zcela odmítnout, tak tady asi nebudeme mít dostatečnou většinu, protože Eh, je tady příliš mnoho poslanců, kteří eh, si hlavně přejí zrušit roaming a jaké to bude mít eh, další dopady, hm, to je pro ně méně důležité. Takže my bychom to mohli ještě jednou dát do stanoviska k digitálnímu trhu a můžeme tedy eh, tam eh, vysvětlit naší pozici. A samozřejmě, protože eh, komise bude mít a má svoje, svoji interpretaci, tak my, abychom dali jinou. Děkuji, pan kolega Zdrojevský. Chtěl bych podpořit to, co zde bylo právě řečeno. Jsem přesvědčen, že nemáme šanci tento dokument odmítnout. A navíc, eh, pokud bychom to dokázali, eh, pak eh, to by znamenalo krok zpět a zahození všeho toho, té veškeré práce, která byla vykonána. Zrušení roamingu, na to je opravdu nejvyšší čas. A druhá věc je, já nevěřím na zcela svobodný internet, stoprocentně svobodný internet a plnou neutralitu. Eh, sice musíme o to usilovat, ale je jasné, že bude třeba jít na různé kompromisy. Internet je gigantický biznis a finanční zájmy. Eh, je to hřiště mnoha zájmů, eh, takže měli bychom usilovat o neutralitu na sítě, ale počítat s tím, že bude mnoho překážek kompromisů na této cestě. Doporučoval bych, eh, abychom se snažili tento dokument zlepšit, na konci ho tedy přijmout, a ne zahodit a začít znova. A jakmile eh, toto nařízení zde bude eh, schváleno, tak potom můžeme znovu usilovat o zlepšení situace v oblasti neutrality sítě. Mulțumesc. Alte opinii? Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? În cazul acesta vă propun o mică pauză de câteva minute până... Tak já bych teď navrhl krátkou přestávku pár minut, pár minut, než dorazí paní Vlková 5 až 10 minut do 10. hodiny. And now, welcome to everybody. Všechny vítám a prosím, abyste se usadili, protože začneme. We start now. I'm very, very glad to... A nyní je mi velkým potěšením v tento výjimečný den a také toto. čest přivítat paní Irinu Bokovou, generální ředitelku UNESCO. Začíná také náš seminář Jak víte, máme významnou iniciativu, zprávu Výboru pro kulturu a za parlament na téma mezikulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a úloha Evropy při podpoře těchto hodnot. Spravodajkou bude Julie Vordová, to je kolegyně, a já jsem velice ráda, že máme tuto příležitost pohovořit na toto téma s velice výjimečným hostem, s paní Bokovou, ale také děkuji třem odborníkům, kteří po vystoupení Iriny Bokové přednesou svůj náhled na věc. Nejprve to bude paní profesorka Miriam Šambek z Teologické fakulty Freiburgské univerzity v Německu pan Baren van Driel, generální tajemník Mezinárodního združení pro mezikulturní vzdělávání, a Kristof Polak a Asia Sadik, měští plánovači a architekti. Takže, když dovolíte, já budu pokračovat italsky. Ve jménu kulturní rozmanitosti a jazykové rozmanitosti ve své mateřštině. Vážená paní Irina Boková, jsem velmi ráda a je pro mě velkou ctí a pro všechny kolegy z kulturního výboru přivítat vás na tomto slyšení u tak citlivého a tak strategického tématu, zejména v této fázi života Evropy tváří v tvář výzvě globalizace. Myslím si, že mezikulturní dialog a kulturní rozmanitost a ochrana základních lidských práv a role vzdělávání pro mírové soužití, to je centrální téma nejen pro kulturní výbor, ale pro všechny strategické přístupy ke všem politikám, které máme v Evropě. Uplynulo 70 let od eh, založení UNESCO a 10 let eh, od eh, úmluvy o podpoře kulturní rozmanitosti a jazykové rozmanitosti. A já si přeji, aby se ode dneška ještě posílila spolupráce mezi UNESCO a Evropským parlamentem a my jako kulturní výbor jsme rozhodně pro tuto silnější spolupráci. Ráda bych připomněla jednu trochu tragickou paralelu, protože úmluva UNESCO vznikla po Univerzální deklaraci UNESCO z roku 2011 o kulturní rozmanitosti. Tato deklarace vznikla poté, co v Afganistánu byla zničena Buda Bamiány a také po 11. září. Úcta ke kulturní rozmanitosti a mezikulturní dialog jsou nejlepší zárukou míru. Po deseti letech znovu opakujeme, jak je důležitá tato úmluva. Nyní v roce 2015, který je poznamenán radikalizací konfliktu v Africe, na Blízkém východě, ale bohužel i v Evropě. To ničení symbolů a míst, které jsou symbolem historie ze strany teroristů, je opravdu děsivá. Ničení lidského života a kulturního dědictví to není věc, která by se lišila jedna od druhé. Je to projev ozbrojeného extremismu. Jedná se o zničení kulturních památek, jedná se o rozbití možnosti rozumného mírového soužití, kulturního mezináboženského dialogu, soužití mezi generacemi. My zde spolu s výborem Libe a paní Mogherini diskutujeme o migračních eh, tocích a o humanitárních krizích, které prožíváme. Nejde ovšem jen o kvóty či zdi, i když je to věc, která rozhodně vyžaduje rozhodnutí, po kterých my jako parlament voláme, ale je to především otázka lidských práv, dialogu, schopnosti přijímat, protože zde jde o důvěryhodnost a důstojnost Evropy. A neskrývám, že včerejší rada ministrů podle mého názoru ještě nedosáhla vyřešit, nebo nedokázala vyřešit tuto výzvu. Proto vzdělávání hraje zásadní roli při předávání společných hodnot, lidských práv, kulturní diverzity a také při prevenci jakéhokoliv destruktivního extremismu. Děkuji vám, drahá Ireno, také za váš osobní závazek a osobní příklad ve vaší kampani United for Heritage tam se jednalo také o záchranu památek ze Sýrie a Iráku. Děkuji vám také za to, jak jste ocenila naše usnesení z Dubna o ničení kulturního dědictví. Na Expo v Milánu jsme se sešli s 83 ministry a tam jsme potrhli ten váš závazek a závazek mnoha vlád. Doufáme, že se to opravdu odehraje aby výkonná rada UNESCO na sebe vzala tuto iniciativu, aby tvořila třeba task force, aby se zastavilo toto šílenství. A v červenci jsme měli slyšení na toto téma a tam jsme řekli, že záměrné ničení kulturního dědictví považujeme nejen za válečný zločin, ale za zločin proti lidskosti. Žádáme od komise směrnici která by bojovala proti nelegálnímu obchodování s kulturními statky a také chceme využít eh, satelitu Kopernikus eh, ke sledování těchto pohybů. Tváří v tvář eh, těmto výzvám, velkým migračním procesům a tak dále, vzdělávání a mezikulturní dialog sehrává skutečně strategickou roli. Komise sama řekla, že chce brzy předložit sdělení o nové evropské kulturní diplomaci, která toto vše zohlední a doufám, že to bude skutečně velmi brzy přijato. Bude se při této příležitosti propagovat také nové partnerství. Dnes eh, politiky, pokud nezohlední kulturní aspekty a mezikulturní dialog, tak mají opravdu krátký dech. Víme, že ve školách i na univerzitách bohužel v Evropě sílí xenofobie a rasismus a také máme ten znepokojivý fenomén zahraničních bojovníků a snadné podhoubí pro tyto jevy je ignorance, neznalost, neúcta k hodnotám. Dnes jsme schválili důležité stanovisko ke zprávě výboru Libe o boji proti extremismu kolegy Zambackého. Teď máme ještě zprávu paní Julie Ward a všichni si musíme připomenout, že v umluvě se říká, že ochrana kulturní rozmanitosti je etickým imperativem, která je nezbytná pro respekt k lidské důstojnosti a také pro dodržování základních svobod. Možná jsme se z toho dnes trochu poučili. Na závěr bych vám jen ráda řekla, že bych byla velmi ráda, a to je věc, kterou budeme moci předložit také jako návrh. Budeme mít Evropský rok, který by byl věnován kulturnímu dědictví. Já bych byla opravdu ráda, kdyby to bylo na vzpomínku toho velkého syrského archeologa, který byl zabit při ochraně své Palmyry Khalida al-Asada. A teď dám slovo vám, paní Boková, ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišla. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mne ctí a potěšením účastnice práce tohoto výboru. Ráda bych poděkovala především vám, paní předsedkyně Silvio Costa, za toto pozvání a za to, jak usilujete bez eh, únavy o ochranu kulturního a jiného dědictví. Tento den je důležitý, abychom se zamysleli také nad vztahy, které spojí UNESCO a Evropskou unii. Obě dvě instituce, obě dvě organizace byly vytvořeny, aby chránili mír a Evropská unie je příkladem eh, zářného úspěchu v této oblasti a je zdrojem inspirace v této pohnuté době. Obě naše organizace sdílejí stejnou vizi míru, lidských práv, kulturní rozmanitosti, která je založena na vzájemném chápání rozdílu, na pozitivní koncepci rozmanitosti. Evropskou devízou je právě jednota v rozmanitosti a toto stanovisko bylo jednoznačně vyjádřeno před deseti lety v roce 2005, kdy byla přijata úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních eh, děl a tohoto je součástí také Evropská unie. Tato úmluva vychází z univerzální deklarace o kulturní rozmanitosti, kterou přijalo UNESCO v roce 2011. Vy jste to, paní předsedkyně, před chvílí zmínila. Tyto nástroje patří k nejdůležitějším příspěvkům UNESCO k ochraně lidských práv a k budování otevřeného občanství v globalizovaném světě. Tato pozitivní vize kulturní rozmanitosti musí být dnes znovu potvrzena. Tváří v tvář výzvám, které otřásají Evropou a celým světem kulturní čistky na Blízkém východě, výzva spojená s migranty a uprchlíky a problémy s identitou, které zažívají společnosti všude na světě. Není náhodou, že kulturní rozmanitost je atakována ze všech stran nepřáteli lidských práv, protože kulturní rozmanitost stělesňuje svobodu myšlenky, která je pro ně nepřijatelná. Toto programové stírání kulturní rozmanitosti je centrálním aspektem humanitární a bezpečnostní krize na Blízkém východě. Stačí podívat se na mapu regionu, abychom se o tom přesvědčili. Vidíte to tady na obrazovce, na plátně. Jednotlivci jsou pro následování z náboženských a kulturních důvodů. Muslimové, jezidiové, šabakové, křesťané. Jejich domy jsou označovány a jejich obyvatelé musí utíkat. Kulturní dědictví je zde cíl, terče, na který se útočí. Zde vidíte obrázky ze satelitu Nimrod před a po a tady vidíte mešitu v Alepu, bombardovanou a zničenou. Nenahraditelné památky, jako například Palmyra, jsou eh, rozmetány. Chrám v Belu, chrám v Balšamínu, eh, věže v Palmyře. Tady nehovoříme pouze o starých kamenech a památkách. Tyto destrukce jsou eh, válečnými zločiny a používají se jako válečné zbraně, aby se urychlila dezintegrace společností, protože dámy a pánové, je zásadní pochopit, jak extremisté využívají kulturu v této strategii teroru. Jak tyto destrukce pouštějí na internetu, jak využívají obchodování, nelegální obchodování se starožitnostmi k financování své zločinné činnosti a jak tlačí celé populace k tomu, aby ničili své dědictví. Toto kulturní ničení je nedílnou součástí humanitární a bezpečnostní krize. Kvůli tomu vznikají populace, které ztrácejí směr, nemají eh, žádné opěrné body a snadno se s nimi potom manipuluje. Rozhodně v tomto světě je potom snadné prosadit sektářství. Na kulturu se útočí, protože je to poslední obraný val proti zotročení ducha. Je nositelkou jednoty národa a hodnot otevřenosti a tolerance. Jako v Palmyře, která stělesňuje historii výměny mezi Římany a Peršany, Evropou a Ázií. Podél karavanových stezek, které prosperovaly díky tomuto kulturnímu sloučení, propojení. A oběť archeologa Khalida al-Asáda, kterého jste, drahá Silvio, také zmínila, byl to ředitel oblasti Palmyra, byl mučen a zabit extremisty a právě jeho vražda nám jasně ukazuje, že tady nejde jen o slavnou minulost nějakého historického místa, ale jde o hodnoty, které chceme předat do budoucna. Khalid al-Assad zemřel jako hrdina, aby chránil dědictví lidstva a až dokonce odmítal říci, kde jsou umístěny určité kousky, určité artefakty, protože byl přesvědčen, že význam Palmyry je důležitější předávat naše historii dále je zásadní potřebou, je to zásadní pro lidský život, stejně důležité jako dýchat nebo pít. A akceptovat, že to bude zničeno, znamená vzdát se části lidskosti. My tedy musíme reagovat tak, že budeme chránit populace a jejich dědictví. A především musíme znovu říci, že lidstvo musí být jednotno ve své rozmanitosti, je třeba integrovat eh, kulturní a vzdělávací aspekty do intervenčních eh, zásahů. Je zásadní společně chránit eh, dědictví, kulturní dědictví i civilní obyvatelstvo. Nemůžeme si mezi nimi vybírat. Musíme masivně investovat do vzdělávání mladých, protože ti jsou prvním terčem obchodníků s nenávistí. Je jim třeba už od začátku velmi brzy nabídnout perspektivy, které je odvedou od takových věcí, jako je násilí, radikalizace, exodus nebo imigrace. A proto mezikulturní kompetence jsou důležitou součástí kulturního pozadí všech občanů v globalizovaném světě. Je nutné, aby každý občan znal svou kulturu, znal kulturu jiných a aby znal vztahy, které nás spojí. A tato práce je třeba i tady v Evropě. Toto je poselství, které zešlo z nedávné konference OSN, která byla uspořádána v Paříži, předsedala i Francie a Jordánsko a týkalo se to ochrany obětí pro následování na Blízkém východě. Je to také sdělání, sdělení nebo tedy poselství konference v Miláně z července, kdy se sešli evropští ministři kultury, i vy, paní předsedkyně, jste k tomu velmi přispěli, a také Itálie. Tam se hovořilo o možné task force, vytvoření tedy pracovní skupiny, která by chránila dědictví. Jde o to vytvořit politiky, které budou schopné nést tuto vizi v globalizovaném světě. Takový je smysl práce UNESCO. Od začátku konfliktu, dámy a pánové, UNESCO upozorňuje mezinárodní společenství a přijalo dvě usnesení na podzim a na jaře v dubnu, v dubnu na podporu usnesení přijatého jednomyslně valným schromážděním OSN v květnu. Týká se to ochrany dědictví, kulturního dědictví v Iráku a v Syrii. Obě dvě tyto rezoluce vycházejí z úmluvy UNESCO, včetně deklarace týkající se záměrného ničení kulturního dědictví z roku 2003. Já jsem v červnu v Bonu zahájila světovou koalici na ochranu kulturního dědictví, která združuje všechny aktéry, členské státy, občanskou společnost a média. V nejbližší budoucnosti je důležitý boj proti nelegálnímu obchodování s kulturními statky. Je to priorita číslo jedna, když nemůžeme zasáhnout na místě. Pracujeme s Radou bezpečnosti, abychom připravili rezoluci 2199, abychom ji tedy začali uplatňovat. Tato rezoluce byla přijata v únoru a stanoví vztah mezi nelegálním obchodováním a financováním terorismu a zakazuje obchod s kulturními statky z Iráku a ze Sýrie tyto nelegální obchody dosáhly zcela nevýdaných rozměrů. A tady vidíte obrazy oblastí, které byly zcela vybrakovány při nelegálních vykopávkách. Apamea, Duras, Europos, Palmyra. Interpol, Světová celní organizace, muzea a obchodníci s uměním spolupracují s členskými státy, abychom mohli bojovat proti tomuto nelegálnímu obchodování. ICOM také vydal seznam, červený seznam kulturních statků, které jsou v nebezpečí v Iráku, stejně jako pro Sýrii už existuje tento dokument. Norsko, Německo, Švýcarsko, Slovinsko, Francie posílili svou legislativu, kontrolu původu kulturních statků a více než 30 států nás informovalo o tom, že přijímají podobná opatření. Některé země jako Nizozemsko vytvářejí programy pro vzdělávání celních eh, a policejních úředníků. Jiné státy, jako například Estonsko, posilují spolupráci s tržními aktéry a především s těmi, kteří obchodují online. Severské země zahájily společnou iniciativu pro boj proti černému trhu. Švédsko pracuje na vytvoření zvláštní jednotky podle vzoru italských karabinérů, kteří působí už mnoho let v Itálii a kteří nám pomáhají v našem boji proti nelegálnímu obchodování s kulturními statky už několik let. Francie posílila dohled nad finančními toky a posílila kontrolní opatření a due diligence aby usnadnila navracení ukradených eh, statků. Německo zahájilo projekt Illicit ve spolupráci s UNESCO, který sbírá informace o nelegálním obchodu a dědictví. Pracujeme s Institutem OSN pro vzdělávání a výzkum UNOSAT, eh, abychom v reálném čase vyhodnocovali situaci kulturního dědictví v Sýrii, Iráku, Libii nebo Jemenu. Pracujeme také s Mezinárodním eh, trestním tribunálem, tribunálem. A to si myslím, že je velmi důležité, abychom bojovali proti beztrestnosti těchto, člin, těchto činů. Nejen proti tedy beztrestnosti, ale abychom opravdu zastavili tyto zločince, kteří ničí kulturní dědictví. Vzdělávání je skutečně klíčovým prvkem v této strategii, protože je důležité, aby celníci, odborníci, policisté a další aktéři společně spolupracovali. Evropská unie je v tomto zásadním partnerem a právě proto jsem velmi ráda, že mohu zde být dnes mezi vámi. Společně, já jsem o tom přesvědčena, Můžeme dále pracovat. Už jsme spustili několik akčních plánů pro Syrii a Irák na vzdělávání mladých, na ochranu dědictví, proti radikalizaci mládeže. A zde hovořím především o vytvoření naší kanceláře v Bejrutu, kde jsme společně s, o, s Evropskou unii otevřeli monitorovací centrum syrského kulturního dědictví. V dubnu parlament přijal historické usnesení o ničení kulturních statků ISIS a Daesh. Okamžitě po přijetí rezoluce 2199 OSN Evropská rada transponovala do evropské legislativy zákaz obchodování s kulturními statky z Iráku a ze Sýrie. Už od začátku konfliktu byla přijata některá opatření a je možné je ještě posílit. Existují směrnice, které se inspirují přímo úmluvou UNESCO z roku 1970 eh, o boji proti obchodování s kulturními statky a vychází také z prací na úmluvě UNIDROA. Mám na mysli směrnici 93.7 z března roku 1993, která umožňuje navracení kulturního statku, který nelegálně opustil území členského státu a byl převezen na území jiného členského státu. Tato směrnice podstatně posílila po mnoha letech společných úvah a práce s UNESCO pomocí směrnice 2014-60 z 15. května 2014, že se ještě posílili kontrolní prostředky uvnitř Evropské unie. Pole působnosti se rozšířilo na všechny kulturní statky, také se prodloužila lhuta pro promlčení z jednoho roku na tři roky a také se posílila správní spolupráce mezi členskými státy díky informačnímu systému vnitřního trhu. Obrátilo se také důkazní břemeno, pokud jde o odškodnění člověka, který nakoupil statek v dobré víře. V současné chvíli kupující musí dokázat, že udělal všechno pro to, co bylo v jeho silách, aby si ověřil původ tohoto statku. A to si myslím, že je velmi důležité. Bylo dosaženo v této oblasti skutečně velkého pokroku v návaznosti na to, co je stanoveno v úmluvě A Členské státy mají čas do konce roku, aby transponovaly tuto směrnici a UNESCO je připraveno je v tomto směru podpořit. UNESCO je také připraveno podpořit úsilí parlamentu a komise, aby se posílila pravidla týkající se dovozu kulturních statků do Evropské unie. Vím, že existují přísná pravidla pro vývoz kulturního statku z Evropské unie, ale zatím s výjimkou určitých specifických omezení pro dovoz iráckých a syrských kulturních statků neexistují žádná obecná pravidla pro kontrolu dovozu ve jménu ochrany kulturního dědictví. Takováto pravidla existují pro potraviny nebo pro divoká zvířata. A je správné, že se země Unie shodnou na tom, že budou chránit své národní bohatství, aby nebylo rozkradeno a vypleněno. Bylo by tedy normální přijmout taková opatření, aby Evropská unie nebyla tichým společníkem, komplicem tohoto nelegálního obchodování s kulturními statky. Vím, že komise připravuje studii, která by do konce roku 2016 měla přeskoumat relevantnost přijetí nových pravidel v této oblasti. Já jsem tomu ráda a UNESCO je připraveno připojit se k těmto úvahám a podpořit je. Je to složité téma, které bude vyžadovat čas. Ale zatím, než bude přijata eventuální harmonizace, komunitárních mechanismů můžeme pracovat konkrétně v různých oblastech a využívat eh, přímo operačních nástrojů. Můžeme vzdělávat eh, celníky, můžeme vytvořit eh, síť expertů a databázy, aby bylo snadno ověřitelné, odkud zabavené předměty přicházejí. Můžeme také předcházet a můžeme vzdělávat profesionály, kteří obchodují s uměním. A obecně můžeme také chránit ohrožené kulturní dědictví. Spolupráce mezi UNESCO a Evropskou unii může být v tomto směru ještě více posílena. Můžeme vytvořit novou, skutečně novou kulturní diplomacii, která bude přizpůsobena krizím našeho věku, která z kultury činí vlivnou sílu, která může přinést mír a rozvoj. Prohlášení, univerzální prohlášení o kulturní rozmanitosti z roku 2001 jasně posvětilo svůj vztah k lidským právům Úmluva z roku 2005 ukázala potenciál pro rozvoj, inovaci a kreativitu. Dnes potřebujeme třetí akt, abychom chránili rozmanitost v případě krize, abychom mohli potrestat ty, kteří rozmanitost ničí a abychom do našeho humanitárního mechanismu mohli tuto, tento akt začlenit. Usnesení Evropského parlamentu, které se v současné době připravuje a které se týká Spolupráce Evropské unie se systémem OSN je příležitostí k tomu, abychom tuto potřebu zdůraznili. Členské státy UNESCO přijmou novou strategii na ochranu kulturního dědictví, kde je důležitá práce Evropské unie a její příspěvek. Je zde celá řada příležitostí, které můžeme využít a já to opravdu udělat chci. Dámy a pánové, ochrana kulturní diverzity je více než kulturní záležitosti. Je to otázka občanská. Je to o tom naučit se žít spolu. Je to o tom, jak měnit myšlenky a kultury v sílu pro obnovu, rozvoj místo nedůvěry a strachu. Kulturní rozmanitost je realita pro všechny společnosti dneška a to si žádá nové politiky inkluzivní a participativní. Připomínáme se 70 let UNESCO a OSN. Je jen příznačné, že během těchto důležitých eh, výročí se koná také, eh, si po desáté připomínáme také výročí konvence z roku 2005. A já jsem přesvědčena, že dnes máme unikátní příležitost, abychom vytvořili tzv. nový kompakt pro kulturní rozmanitost. Obnovit eh, s tím eh, tuto, význam tohoto tématu pro všechny společnosti. V době ekonomické a sociální krize vidíme tendenci uzavírání se. A myslím si, že takovýmto příkladem je skutečně naše uprchlická krize. Víc než kdykoliv předtím je nám zapotřebí nových forem kulturní vzdělanosti a gramotnosti napříč společnostmi, zejména mezi mladými, tak, aby se posílil respekt pro rozmanitost, která nás obohacuje a která posiluje lidská práva, jež nás poví. To je klíčové pro reakci na krizi na Blízkém východě. Blízký východ nikdy nebyl tak mladý jako dnes. Eh, má jednu třetinu obyvatelstva, to je 100 milionů lidí eh, ve věku 15 až 29 let. Je zde příliš mnoho lidí, eh, kteří příliš mnoho času tráví mimo školu toto je ztracená generace, která eh, je náchylná na nenávist a extremismus. My musíme je pomoci vzdělávat, aby mohli se bránit radikalizaci, aby byli sebevědomí a aby se uměli pozitivně angažovat ve společnosti. Eh, je třeba zapřáhnout kulturní, tedy sílu kultury a kreativity. Proto potřebujeme posílit roli kultury a vzdělávání ve všech mírových strategiích. Nejde o čistě eh, kulturní nebo školskou otázku. Je to otázka obecně humanitní a bezpečnostní. Spolu s EU eh, musíme eh, vytvořit silné nástroje, abychom tyto problémy mohli řešit. Spolu jsme spustili projekt MED, MED pro mládež eh, spolu s deseti zeměmi eh, ve středozemí. Eh, spolu s tím vytváříme příležitosti pro občanské angažmá a zapojení. S podporou Evropské unie UNESCO přináší vzdělávání do uprchlických táborů v Jordánsku, Sýrii, v Iráku. Já osobně jsem několik jordánských eh, projektů navštívil a také eh, iráckých projektů s podporou Evropské unie. My musíme podpořit eh, tyto mladé lidi, zejména ženy, které jsou tolik ohrožené extremismem a násilím. Těto ty projekty lze opakovat a rozšiřovat. Pro všechny programy je důležité, aby obsahovaly také učení o kulturní rozmanitosti v situacích, kde je ohroženo obyvatelstvo a je třeba tyto potíže eh, překonovat společně. Musíme učit lidi o kulturním dědictví lidstva a kulturní rozmanitosti už ve školách. Proto jsem spustila kampaň Unite for Heritage. Bylo to loni v březnu v Bagdádu na Bagdádské univerzitě, aby eh, jazyk kulturní rozmanitosti eh, se stal jazykem svobody a lidské důstojnosti. V Iráku jsem byla v loňském roce dvakrát a přesně toto řekl ministerský eh, předseda Abadi. On řekl, neznalost je veřejným nepřítelem číslo jedna, poněvadž mládež nezná svou historii a tím pádem se stává snadným cílem eh, pro eh, zvrácené extremistické výklady. Toto platí v Iráku, a v konfliktních situacích, ale také v Evropě, poněvadž eh, není nic nebezpečnějšího, než eh, předat otěže vlády nenávisti a odmítání eh, druhých, jak se to právě děje. Z tohoto důvodu UNESCO má obrovský potenciál pro lidská práva a lidskou důstojnost například v podobě našeho vzdělávacího programu o holokaustu. Eh, my jsme z tohoto programu eh, vybrali ty nejdůležitější, eh, nejdůležitější poučení tam, kde se kde dochází k opět etnickým čistkám a podobně. A to se týká také současných výrazů nenávisti, antisemitismu a netolerance. A myslím si, že ta myšlenka, ústřední myšlenka UNESCO, a sice, že globální občanství e, znamená učit se lidským právům a také rozmanitosti kulturní. Proto zde máme nové strategie e, po roce 2015 Eh, bodem číslo 14 eh, je mm, právě vzdělávání a myšlenka globální, tedy vzdělávání ke globálnímu občanství. Já jsem přesvědčena, že v těžkých dobách eh, musíme vnímat také pozitivní příklady. V roce 2012 město Timbuktu bylo postiženo zničením kulturního dědictví. To bylo něco strašného islámské památky staré tisíce let, staré tisíc let. Možná si pamatujete obrázky o pálení rukopisů a e, ničení mauzolejí, která tady e, přetrvala více než tisíc let. E, my víme, viděli jsme prostě osprojence, Eh, které se zaměřily, kteří se zaměřili na 14 eh, posvátných mauzolejí chráněných UNESCO. Eh, v roce 2013 jsem se setkala s francouzským prezidentem Hollandem a slíbila jsem, že jako UNESCO toto opravíme. Stalo se, loni v červenci, nejsem, pardon, v červenci jsem nebyla v Timbuktu, abychom oslavili tuto rekonstrukci a viděli jsme, že to pomáhá, že skutečně kulturní dědictví je zdrojem síly, sebevědomí a sebeúcty a vede ke smíření společnosti. Viděla jsem, jak důležité je pro místní lidi to, že získali své eh, dědictví zpět, včetně tisícileté moudrosti a znalosti předků. Tato obnova byla umožněna díky silné podpoře Evropské unie a já jsem Evropské unii za to vděčná, neboť toto je svědectvím našich hodnot. Totež platí o e, obnově mostu Bostaru, mostu v Mostaru v Bosně a Hercegovině, co e, se stalo před deseti lety. A také to byl významný signál a symbol smíření a zahlazování. Eh, křivt. To všechno ukazuje, dámy a pánové, že kultura je silnější než nenávist a že bez na překážky kultura nakonec vítězí. Kultura to není jenom sbírka kamenných eh, památek a budov. Je to o našich identitách, o tom, kam patříme. Je to eh, výraz našeho, z naší schopnosti přežít a Eh, síly eh, čelit rozmanitosti a také nebezpečí. Je to eh, hnací motiv pro lepší, udržitelnější a smysluplný rozvoj. Přesně toto dnes potřebujeme. A právě tyto principy jsou vedoucí silou UNESCO o integraci kultury do udržitelnosti a globálních, eh, globální programů. Toto je podle mě také duch eh, expert facility, eh, který jsme, tedy institut, který jsme dali dohromady na podporu 13 rozvojových zemí, zejména podpory jejich kulturního odvětví. Toto je duch Mezinárodního fonda, fondu UNESCO, který podporuje víc než 80 projektů eh, v 50 zemích. Eh, zde dáváme sílu kultury eh, do služeb, rozvoje a transformace společnosti. A já jsem přesvědčena, že tato síla kultury je také vysoko na programu priorit současného lucemburského předsednictví. Vidíme eh, kulturu, která nám pomáhá vybudovat lepší budoucnost. A proto kulturu bychom měli integrovat eh, do jádra našich, našeho mírového úsilí. A než eh, domluvím, dovolte, abych ocenila eh, pana Elmara Broka, předsedu zahraničního výboru, který nedávno řekl o, regi- o eh, náboženském dialogu. Řekl, nikdo nemá právo rozhodovat o osudu jiných. Tolerance znamená eh, chovat se k jiným jako k sobě rovným a dovolit jim žít podle jejich přesvědčení. Dále také řekl, že v současné době jsme svědky toho, že víra se stává výmluvou pro to, abychom vnucovali eh, vlastní názory jiným jako absolutní pravdu. A toto se prostě nepočítá. Já myslím, že je to pravda a proto eh, pana Broka cituji. Také jsem přesvědčena, že to je také vyjádřením toho, jak důležité je kooperovat mezi UNESCO a EU a jak tato kooperace se může posilovat. A chtěla bych také vyslovit vlastní přesvědčení, že chceme dále spolupracovat s Evropským parlamentem, Evropskou unii, aby se toto mohlo uskutečňovat. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you. Děkuji. Děkuji paní Bokové za toto inspirativní vystoupení. Pro nás je velice důležité něco takového si vyslechnout, zvlášť v tomto obtížném období. Souvisí to i se závazky Evropy v nadcházejících obtížných měsících. Ráda bych řekla, že máme teď trošičku spoždění a já bych vás tedy poprosila, abychom postupovali následovně. Dáme ještě 10 minut času. Máme ještě 10 minut času, než přistoupíme k dalším řečníkům, takže kdo chce slovo, hlavně tedy koordinátoři nebo zpravodajové. Dvě minuty maximálně, už zde mám tři žádosti o slovo. Aby potom ještě mohla na závěr vystoupit paní Irina Boková po vás. Sekretariát si vás poznamená. První požádal o slovo Fernando Mauro Barandiarán. Dnes jsme schválili jeho stanovisko které se týkalo právě úlohy EU v OSN. Věnovali jsme velkou pozornost právě otázce kultury a vzdělávání. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být velmi stručný, jak jste požádala. Paní generální ředitelko, jsem rád, že jsem si mohl vyslechnout vaše slova, která byla tak důležitá. Rád bych navrhl předsednictví aby to vaše dnešní vystoupení bylo zveřejněno a předáno nejen všem členům výboru, ale všem poslancům Evropského parlamentu, protože to bylo skutečně velmi důležitá slova, která jste dnes dopoledne pronesla. Jak připomněla paní předsedkyně, schválili jsme stanovisko ve stejném smyslu, o něm jste hovořila ve svém usnesení, ve svém vystoupení. Byl přijat eh, pozměňovací návrh 48, kde se říká, že volá po harmonizaci legislativy a mezinárodního, mezinárodní dohody o boji proti nelegálnímu obchodování. Jsme tedy na stejné vlnové délce. Všichni víme, že jeden z problémů, které má tento parlament a Evropská unie jako celek, je spoždění pokud jde o přijímání opatření, která jsou tedy v zásadě dobrá, ale jejich implementace je pomalá. Vleče se v čase a mezi tím postupuje destrukce, ničení kulturního dědictví a také nelegální obchodování s kulturními statky, jak jste připomněla. A navíc, jak jste říkala, je to nezvratný jev. Co můžeme udělat? Evropská unie spolu s UNESCO aby k tomu nedocházelo, aby to nebylo nezvratné. Určitě je také dobré, aby opatření, která budeme přijímat v Evropském parlamentu i v Evropské komisi a v členských státech, aby se implementovala. Ta spoždění, k nímž dochází, nás tlačí k tomu, abychom eh, podpořili v Evropském parlamentu urychlení těchto opatření. Ještě jednou děkuji paní generální ředitelce, předsedkyně. Ano, určitě rozešleme toto vystoupení paní Bokové všem poslancům. Máme ještě paní Kamerever, paní Trupel, Julie Ward a další kolegové. Obávám se, že nemáme tolik času, tak prosím eh, jen koordinátory, abychom to stihli, protože potom bude pokračovat eh, rozprava s dalšími kolegy, takže prosím, odložte své otázky pro další řečníky. Paní kamerová. Děkuji vám, paní Boková, za skutečně velmi eh, dobrý a výstěžný proslov, eh, z jehož mohu podepsat každou větu. Jsem velice ráda, že jste se pokusila nám zdůraznit tu myšlenku, že kulturní dějství to není něco, co by nám mělo eh, stavět bariéry, ale vlastně vidíme to vzájemné spolupůsobení a vzájemné působení, které vedlo eh, k, k tomu eh, k dalšímu pokroku. A samozřejmě, kdo nezná svoji kulturu, tak eh, se těžko může rozvíjet. A i když eh, je třeba také se touto kulturou zabývat kriticky. V minulosti jsem slyšela námitku, jak se můžeme teď zabývat eh, záchranou kamenných památek, když jde o životy lidí. Myslím si, že ta otázka je na jednu stranu oprávněná, na druhou stranu ovšem je třeba říci, že ochrana kulturního dědictví a lidských práv spolu úzce souvisí a že ochranu kulturního dědictví je třeba provozovat za každou cenu, a aniž eh, by se zanedbávala lidská práva, ochrana životu. A to už proto, že obě témata spolu velmi úzce souvisí. Je dobře, že za UNESCO potvrzujete, že si přejete úzkou spolupráci mezi UNESCO a EU a také Evropským parlamentem a že proto chcete něco udělat a e, implementovat mezikulturní dialog. Já si myslím, že toto potřebujeme jak v Evropě, tak ve, na východním, pardon, na středním východě. Děkuji paní Boková za vaše vystoupení. Měla jsem z něho velkou radost, bylo to skutečně inspirující, zvlášť co se týče lepší spolupráce mezi UNESCO a Evropskou unii a co se týče toho, jak lépe realizovat novou koncepci kulturní diplomacie. Což možná není takový ten tradiční přístup se zhora dolů, ale jde spíš o to, jak se spojit s lidmi přímo v terénu. A tady se chci vrátit k tomu, čeho už jste se dotkla a totiž otázky uprchlických táborů, protože vy jste říkala, že je skutečně důležité být tam, učit je, učit zejména mládež, mladá děvčata a chlapce, aby eh, si udělali pojem o tom, co je to v podstatě kultura, kulturní rozmanitost a občanství. A proto se chci zeptat, co vy doporučujete, co bychom měli dělat navíc, abychom získali lepší výsledky. Děkuji. Grazie, Julie Worth. Děkuji, Julie Ward. Mnohokrát děkuji. Já vím, že ještě budeme mít víc času na další diskuzi. Děkuji, že opaku, opakujete to slovo nový. V celém vystoupení se to vaše slovo opakovalo. Ehm, Zvraznila se význam toho nového a propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Já mám velký zájem o novou generaci, o mládež, o děti, jsem spoluzakladatelkou eh, meziskupiny pro práva dětí parlamentu a už jsme mluvili o tom, že chci skutečně úzce spolupracovat, abychom našli způsob, jak mohou instituce OSN lépe spolupracovat s Evropskou unii. Na to mi velmi záleží, ale eh, zajímá mě také, jak ty jednotlivé instituce pracují mezi sebou, zvlášť pokud je o tyto věci. Děkuji. Děláme to tak. Jedna minuta, ne dvě minuty všem ostatním kolegům a potom dáme slovo paní Bokové, paní Libacká a potom kolega Morgan, ale každý prosím jen jednu minutu. Děkuji. Já se připojuji k těm díkům za slova, která tady paní Boková pronesla, ale mám jednu takovou poznámku. Bylo by mnohem jednodušší řešit dnes problém uprchlíku, kdybychom už měli eh, společnost, která bude chápat eh, multikulturalismus. A proto je důležité vzdělávání. Vzdělávání a výchova dětí tak, aby uměli žít společně. A to neuděláme, když do toho nezapojíme učitele. Neuděláme to, když nebudeme mít speciální programy pro ně, protože mnozí z nich eh, žili a vyrůstali a vzdělávali se v monokulturní společnosti, takže nedokáží multikulturalismus předávat. A oni mají předávat nejen znalosti, ale mají být takovými prostředníky v multikulturním světě. Možná bychom mohli mít eh, nějaké společné programy UNESCO a EU, které by byly určeny učitelům, eh, aby je motivovali ke získání schopností k předávání multikulturalismu. Děkuji. Nekov. To, уважаема госпожо Бокова. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Boková, rád bych vám poděkoval za to, že jste pohovořila o multikulturním dialogu. Vzájemné porozumění je velmi důležité i s ohledem na ty atentáty v Paříži a migrační toky, které teď zasáhly Evropu. Otázka, která zde vzniká, je, že musíme uplatňovat ta strategie na začlenění uprchlíků do společnosti. Dnes dopoledne jsme odhlasovali usnesení, které nám umožní lépe dosáhnout našich cílů. Já jsem byl stínovým zpravodajem za frakci socialistů a demokratů. Podepsání memoranda o porozumění posílila naši spolupráci. Ale myslím si, že abychom měli lepší vztahy mezi Evropskou unii a UNESCO, musíme překročit finanční rámec a společné řízení projektu. Musíme vést neustálý dialog v oblasti kultury a vzdělávání a také z dlouhodobého hlediska. Apeluji také na to, aby byl neustálý dialog na nejvyšší míře. Děkuji, pan Morgano. Já se připojuji k tomu, co zde vyjádřili předřečníci, to znamená i já děkuji doktorce Bokové za její dnešní slova. Proč si beru slovo já? První otázka, kterou chci zdůraznit, je nutnost eh, jasného vztahu mezi kulturními statky, kulturním dědictvím a lidskými právy. Dále, vy jste zdůraznila, že zde nejsou jen problémy, ale také pozitivní strategie reakce. Vy jste hovořila o tom, jak je důležité investovat do vzdělávání především mladých eh, kteří jsou dnes eh, v utečeneckých táborech, aby se nesnali, nestali snadnout kořistí pro ty, kteří je chtějí využít jiným způsobem. Zmínila jste také rekonstrukci různých památek jako příklad pozitivní reakce. Já se chci zeptat, zda zde jsou v současné době nějaké projekty, které potřebují naši podporu? Děkuji, myslím, že jsme tedy sezbírali eh, různé názory, různé žádosti, takže já dávám slovo paní Pokové. Um, thank you very much. Eh. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také všem, kteří si vzali slovo za vlíná slova a za to, že jste se, eh, že sdílíte to, o čem jsem mluvila já. Já myslím, že důležité je, a tím musíme také začít, důležitá je otázka evropské diplomacie, evropské kulturní iniciativy. Já myslím, že to je nesmírně důležité sdělení. A jeden z vás také hovořil o tom eh, konkrétně a v podstatě se to odráželo ve všech vystoupeních. Dnes mám schůzku s paní Mogheriniovou, abychom si promluvili o tom, jak konkrétně postupovat v této velice důležité věci a jak to rozvíjet dál. Začali jsme na pařížské konferenci o násilí, extremismu a zaměření na menšiny. A já myslím, že my, UNESCO, máme určité poselství a rozhodně budeme na tom pracovat. A tady podle mě existuje vazba mezi kulturou, vzděláním, dědictvím, lidskými právy a rozmanitostí. A možná, že poprvé, vzhledem k tomu ničení na Blízkém východě, vidíme tuto nesmírně úzkou vazbu mezi těmi všemi věcmi. Nemůžete eh, oddělit humanitární krizi od tohoto ničení. To k tomu patří, protože zaměřujete se na menšiny, jsou vykořenění. Já jsem byla v některých těch komunitách, setkala jsem se s jejich příslušníky, kteří prchají. Vy je vyháníte od těch jejich chrámů, berete jim nehmatatelné, nehmatné dědictví a to hraje také velice důležitou roli v jejich životě. Chcete polovinu z nich, nebo polovinu z nich fyzicky ničíte, přemístíte je do jiných táborů, na jiná místa a oni přestanou být sami sebou, přijdou o svou identitu. A já si myslím, že proto se na ně zaměřují. Já myslím, že je to velice důležité v minulosti, v budoucnosti, do budou... i teď. O to teď jde nemůžeme pokračovat do budoucna, pokud nebudeme znát tu svou minulost, protože naše minulost nám také ukazuje naši rozmanitost. Proč se zaměřili na Palmíru? Palmíra je podle mě výjimečná památka, výjimečný doklad rozmanitosti, pokud jste tam byli. Já jsem tam byla ještě před tou krizí, je to jakési zjevení v poušti, říká se tomu eh, Benátky pouště. Tam vidíte ty nádherné vlivy, vzájemné vlivy Římanů, Byzantinců, Peršanů, Aziatů, místní kultury. Je zřejmě celá řada památek, které tyto hodnoty reprezentují, ale ta Palmíra je jakýmsi vyvrcholením. Oni nechtějí, aby to existovalo. A tady, a teď se dostávám k dalšímu bodu, Samozřejmě na jednu stranu jde o uprchlíky a vzdělání a o to, co s tím děláme, ale na druhou stranu jde o to, co můžeme udělat, jaká jsou bezprostřední opatření. Já myslím, že je zásadní, abychom se zabývali jak eh, výchovou a vzděláváním mladých, abychom, je, abychom jim dali tyto mezikulturní dovednosti. A tady správně zaznělo, že v řadě systémů eh, vzdělávání to chybí. Já, když jsem se březnu setkala v Bagrádu s premiérem a ptala, ptala jsem se ho, co můžeme udělat dál, abychom je podpořili, protože víme, že tato země je rozpolcená sektářskými rozpory, bojují, potřebují nějakým způsobem dosáhnout národního eh, smíření a to smíření je zásadní. A on mi řekl, pomozte nám naučit naše děti, naše historii, protože děti nevědí, že v jejich zemi existují menšiny, neznají jejich kulturu, ani nemluvě o kultuře jiných lidí. Takže je to opravdu zásadní. A tady zmiňuji jenom jeden problém. Jde o také výchovu učitelů, vzdělávání učitelů, jde o to, abychom přehodnotili učebnice, aby se z učebnic dostala pryč nenávist a zaujatý přístup. Když začalo povstání v Tunisku, tak první věc, kterou jsme udělali, byla ani ne tak učebnice, jakýsi nástroj pro občanství. A tam jsme jim vysvětlovali, proč je to důležité a jak to využívat ve školách. A já jsem byla v jedné střední škole a jedno děvče se mě zeptalo, já jsem zrovna byla v muzeu Bardo, které bylo také nedávno předmětem útoku extremistů, a já jsem mluvila s dětmi ve střední škole a říkala jsem, Tunižané by měli být hrdí, protože vy máte neuvěřitelné dědictví. Začíná už u Římanů a předtím tam byly ještě Féničané a ona říkala, to děvče se mě zeptalo, proč mi říkáte, že musím ctít dědictví, které nepatří do mé kultury? To není moje, ona říkala, to patřilo někomu jinému, přede mnou. A zahájili jsme dialog a já jsem mi říkala, tak se lidstvo vyvíjí. Možná, že ve vašich želách koluje krev těch, kdo postavili tyto mozaiky. Kultury a vlivy se navzájem prolínají. Ale vy jste tím dědictvím, vy jste potomkem všech těchto kultur a veškerého to dědictví. A toto se musí učit ve školách. Tato mentalita, tento způsob uvažování. A poslední důležitá věc, co můžeme udělat, samozřejmě nemůžeme jet tam, ale já myslím, že první prioritou je eh, nezákonné obchodování s kulturními objekty to se dostane k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Neměli by mít pocit beztrestnosti. Máme Mezinárodní trestní soud, pracovali jsme s prokurátorem a teď oni předloží první takový případ Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v souvislosti s ničením památek. Samozřejmě v Syrii a v Iráku je to trošku obtížnější, ale mluvíme o tom, že bychom mohli stíhat státní příslušníky těch zemí, které tohle umožňují. Takže toto možné není. A otázka beztrestnosti musí zůstat vysoko na seznamu priorit. Nezákonné obchodování, harmonizace, důrazné sdělení z Evropy ovlivní celou řadu dalších zemí. A já myslím, že pokud budeme důrazně vysvětlovat, proč dnes záleží na dědictví, když se budeme nově dívat na dědictví, bude to mít zásadní význam. Protože když se nad tím zamyslíte, světové dědictví, které vychází eh, z vynikajících univerzálních hodnot, to je také v úmluvě. Některé věci jsou tisíce kilometrů daleko. A je to nesmírně revoluční myšlenka. Po druhé světové válce se spojilo celé lidstvo, aby ochránilo další kulturu, jinou kulturu, protože to patří lidstvu. Takže já myslím, že tento způsob uvažování musíme obnovit. V Evropě to bereme za samozřejmost, ale v mnoha částech světa to tak není. Určité komunity mají pocit, že k tomu mají daleko. Ten pojem eh, rozmanitosti a kultury je naprosto zásadní a proto si myslím, a tím budu končit, já vím, že už nemáme čas, a je to velice důležitá debata. Souhlasím také s tím, že pokud nemůžeme zajít dál, ale my zacházíme dál, než je jen finanční spolupráce. Nejde jenom o Evropskou unii, o to, že převedeme nějaké fondy do UNESCO. Jde o implementaci společných projektů, o sdílení hodnot. Jde o to, abychom vysílali skutečně důrazné poselství. A to je naprosto zásadní, pokud chceme nějakou změnu. Takže ještě jednou děkuji. Děkujeme i za ta poslední slova. Myslím, že dnes to byl velmi zajímavý den. Tento projev i potom tato diskuse a toto vyjasnění určitých otázek je velkou podporou také pro náš výbor. Zásadní otázka nerozlučitelného vztahu mezi lidskými právy, kulturním, kulturní rozmanitosti a kulturním dědictvím a také tento velmi plodný vztah mezi minulostí a budoucností, si myslím, že si zaslouží větší pozornost. My musíme hovořit také o tom, jak vzdělávání může sehrát svou důležitou roli, jak může pomáhat i v těchto tragických okolnostech. A to vše svědčí o jedné věci. Evropská unie musí postavit do centra vzdělávací a kulturní politiky, to je jedna z výzev, eh, kterou musí Evropa dnes řešit, protože jinak jsou všechny politiky krátkozraké. Imigrační politika, zahraniční politika i rozvojová politika. Děkuji vám znovu za vaše velmi silná slova, která ještě podpořili náš cíl. I my se budeme snažit eh, co nejpozitivněji a nejzajímavěji sdílet politiky UNESCO a nejen hovořit o finanční podpoře. Ještě jednou děkuji, paní Boková, omlouvám se i ostatním expertům. Omlouvám se, můžu říct ještě stručně jedno slovo. Dejte mi 30 vteřin. Ne, omlouvám se, není to možné, protože máme velmi velké spoždění. Máme experty, kteří očekávají, až na ně přijde řada. Možná po té, co se vysloví experti, tak můžete dostat slovo. Znovu dám tedy předsednictví panu Diakonovi, abych mohla vyprovodit paní Bokovou a prosím vás, abyste okamžitě přistoupili k představení odborníků, kteří se zúčastní naší rozpravy. Budeme na to mít hodinu a kousek, takže prosím, abyste všichni dodržovali řečnický čas. Po těchto třech vystoupeních expertů dostanou slovo kolegové. OK, continuăm. Budeme tedy pokračovat v práci. V této druhé části našeho slyšení, jak už říkala Silvia Kosta, vyslechneme si odborníky, kteří budou věnovat pozornost otázkám spojeným s mezikulturním dialogem, kulturní rozmanitostí a roli vzdělávání. Nejdříve dostane slovo paní profesorka Miriam Šambek z Fakulty teologie z Univerzity ve Freiburgu v Německu, která bude hovořit o náboženství. Víme, že náboženský fanatismus představuje velké riziko, ale zároveň náboženství je důležitou složkou současné reality. Děkuji vám, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání do Bruselu. Chtěla bych napásat na ten řetězec myšlenek, který se pohybuje mezi kulturou, lidskými právy, rozmanitostí a vzděláváním. A já bych chtěla Eh, přidat ještě jeden faktor a to je postavení náboženství a otázka, jak eh, náboženství eh, lze chápat ne jenom jako stresový faktor, ale naopak, jako, jak by bylo možné náboženství integrovat jako pozitivní faktor. Jsou zde tři různé obrazy. Dovolte mi říci tři aspekty. Za prvé, Eh, náboženství se v současné době objevuje eh, v takovém rozostřeném a narušeném obrazu. A když se podíváme na obrázky z Charlie Hebdo, eh, jako jsou například obrázky bojovníků IS, kteří odcházejí z Evropy a páchají zvěrstva na Středním východě, Eh, tak ty se nám vštípí eh, do paměti více než obrázky pokojné, eh, staleté obrázky z náboženské historie. Druhá věc, náboženství, ta krajina náboženství stala nepřehlednou. To je třeba vidět i v Německu, které bylo dlouho homogenní. A když se podíváme dnes do škol, tak ve třídách vidíme zhruba třetinu žákyň a žáků, eh, kteří jsou z migračního prostředí a kteří se kulturně vztahují ke zemím původu eh, svých eh, rodičů nebo vlastního původu, zemí vlastního původu. A jsou to většinou lidé z islámského prostředí. To znamená, že škola i koncepce a organizace náboženského vzdělávání eh, musí respektovat multireligionalitu. Pokud náboženství se má stát součástí eh, sil utvářející společnost, pak je třeba brát vážně rozmanitost, a to i rozmanitost náboženskou. A je třeba, eh, abychom se Eh, takto chovali k náboženstvím eh, v plurálu. Je třeba přijít na způsob, jak se zabývat náboženstvími tak, aby přitom eh, byly zohledněny nároky demokratických společností, stejně jako je třeba obsah eh, náboženského vzdělávání konzultovat s náboženskými společenstvími, tak aby se o tom žáci učili už ve školách. A konečně třetí aspekt eh, v souvislosti s náboženstvím v Evropě. Čím dál tím více lidí v Evropě je bez vyznání, tak to se chápou. Sami sebe tak to chápou. V Německu se to týká zhruba třetiny obyvatel. Třetina Němců eh, se nevztahuje k žádné náboženské skupině. Co to znamená? Eh, za prvé, eh, měli bychom se vyhnout tendenci k privatizaci v úvozovkách náboženství, spíše, aby se to stalo a chápalo jako náboženský fenomén. A druhá věc, Vzhledem k tomu, že eh, zde máme tedy islám a zároveň nám slábnou eh, křesťanské církve a nabývá zde na síle eh, bytí bez vyznání, tak tady je skutečně ta tendence chápat náboženství jako co si soukromého co se provozuje doma. Ale jestliže eh, se náboženství eh, náboženství není eh, nuceno k tomu, aby se společensky prezentovalo, začíná se rozdrobovat a v nejhorším případě otvírá vrátka radikalizaci. Tam, kde náboženství se používá eh, destruktivním způsobem, tam tedy ta síla exponentně narůstá. A náboženství, které má de facto původně civilizační eh, náboj, eh, tak tady toto je třeba podchytit a nenechat to slávnout. Další věc jsou vzdělávací instituce a mezi náboženské interregionální vzdělávání. Eh, totiž to, co se naši, naše mládež, naše děti naučí eh, o náboženství, tak to mají buď z, doma, nebo z, z domu nebo z koránských škol. Čili toto rozdělení státu a náboženství přináší nejenom zisk. A proto mnoho členských eh, států chce tedy zpřísnit rozdělení státu a náboženství. A já bych tady chtěla přednést argumenty, proč by bylo dobré vnést eh, nebo vrátit náboženství spíše do společenského kontextu. Eh, filosof Habermas, eh, který, jak známo, se zaujímal velice kritické postoje vůči náboženství a viděl, že sekularizace je nezbytná. Habermas ovšem také řekl, že eh, v náboženstvích vidíme potenciál smyslu a potenciál rozumu, Eh, na které je odkázána funkční demokracie. Co to znamená? Eh, náboženství musí odvést svoji práci z té, a to, je, to tež platí pro společnost. Proč? Protože pro funkční společnost ten smysl humanity a smysl pro náboženství jsou nezbytné. Tak Čili je třeba tady vést diskurs s církvemi. A druhý argument ve stejném smyslu pochází z teorie vzdělávání. Vzdělávání se velice často stotožňuje s výukou matematiky, přírodních věd a podobně. V této studii ovšem pojímáme vzdělanost, vzdělávání eh, jako eh, multidimenzionální fenomén, který se zabývá také postatní, ostat, posledními otázkami, tak jako třeba náboženství. Takže například eh, školy by měly být fórem, které by dávaly odpověď na tyto otázky. Eh, z toho tedy vyplývá závěr. Postmoderní společnost, která uznává sekularizační procesy a současně chce je plodně využít pro demokracii, může ve vzdělávání, tedy nemůže při vzdělávání eh, se vyhnout řešení náboženských otázek. Jak by tedy mělo vypadat eh, náboženské vzdělávání dneška? Podle mne Eh, je čas na interreligiozní vzdělávání. Toto je obrovský rozsáhlý pojem, ale co by to konkrétně znamenalo, co konkrétně dělat pro to, aby děti a mládež eh, získali interreligiozní kompetence. Podle mne jde o to, abychom eh, vzdělávali lidi ve schopnosti diverzifikace. To znamená rozlišovat mezi tím, co je moje kultura, moje náboženství a co je cizí kultura náboženství. To samo nestačí. Eh, je třeba také být schopen vytvořit si mezi tím určitou vazbu a to znamená zaujmout pozici, Eh, vůči jiným náboženství. Jestli to bude pozice, eh, která schvaluje náboženství nebo mě distancuje od náboženství, to je jiná otázka, ale hlavní je schopnost eh, vytvořit si soud. K tomu potřebujeme schopnosti podle mě ve třech oblastech. Za prvé estetická kompetence a tady jde o to, abychom vůbec byli schopni vnímat eh, mnohodimenzionalitu eh, eh, náboženství. Dále tady kompetence reflexe a komunikace, to znamená chápat jiné náboženské tradice a umět je vyjádřit. A konečně praktická kompetence, což se dá definovat jako schopnost rozumět a e, vnímat a také reflektovat vlastní postoje. A e, druhá, v druhém roku zdá jsem schopný to takto realizovat. A k tomu tedy docházím e, v závěru v otázce, co mohou co mohou dělat demokratické státy pro to, aby podpořili pozitivní schopnosti církví a co může udělat společnost pro soužití lidí pocházejících eh, z různých prostředí. Eh, toto se zostřuje eh, se současnou vlnou migrace, která převážně pochází z muslimských zemí a kde jsou velice různá chápání například rozdělení státu a práva a rodiny, postavení ženy a tak dále podle mě eh, takovým řešením může být eh, možná chápat eh, náboženství jako jakousi značku, identifikační značku, která ovšem nerozděluje, jenom označuje. A také otázka, co může vzniknout, když to jiné a to cizí vnímáme jako takové. Eh, jestliže eh, chceme tady eh, hovořit o příkladech, příbězích z vlastní kultury. To, já to tady nechci rozvíjet, ale pustím vám tady krátký spot z prostředí, kde je mnoho dětí migrantského prostředí. Prosím. Thank you. funny. Very funny. Eh, to bylo velmi pěkné. Dobře, a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Pan Van van Willen, generální témník eh, Mezinárodního svazu pro mezikulturní vzdělávání. Zajímají nás nyní jeho výzkumné výsledky v boji proti netoleranci. I'd like to also... Já bych také nejprve chtěl poděkovat tomuto výboru pro kulturu za to, že mě pozval a zvlášť Karlo Dianě. Mnohokrát děkujeme za usnadnění tohoto procesu. Já se dnes zaměřím na otázku, která se podle mě dlouho zanedbává. Vidíme to tady na plátně. Jaké důkazy vlastně máme pro to, že to, co děláme jako vzdělávací pracovníci, já tady mluvím jako výchovní pracovník, že to má nějaký dopad, že to má nějaký dopad na přístup mladých lidí vůči ostatním, kteří mají jinou historii, jiné pozadí, vůči těm, kteří jsou v nějakém smyslu jiní, odlišní. A já myslím, že teď se dá říct, že důkazy máme, ale potřebujeme jich mnohem víc. Za prvé, používám slovo inkluzivní. Co tím máme na mysli? Zájemné porozumění, zájemné vzdělávání. Já se zabývám už 22 let kulturním vzděláváním a myslím si, že některé tyto pojmy jsou občas matoucí, ale v podstatě všechny znamenají to tež. Když mluvíme o inkluzivním vzdělávání, někdy, když lidé toto slovo používají, mají na mysli mladé lidi s postižením, já mám na mysli inkluzivní vzdělávání v tom smyslu, jak to dělá UNESCO, a totiž, že mladí lidé s různým, s různým pozadím jsou zapojeni do vzdělávacího procesu a mají stejný přístup ke vzdělávacímu procesu. Jde o to, aby mladí lidé z různých vrstev společnosti, a někteří z vás o tom trošku mluvili, mladí lidé ve školách, zvlášť z rodin přistěhovalců a uprchlíků, nebo z jiných menšin, neuznávají své vlastní náboženství, vyznání, kulturu nebo historii, nebo nemají pocit, že je dostatečně reprezentována ve třídě, v učebnicích, aby měli pocit, že škola, třída je něco, do čeho by se měli zapojit, protože nemají pocit při náležitosti, jsou náležitosti. Co mám tedy na mysli důkazy? Já už se tomuto oboru vzdělávání o holokaustu, o lidských právech, mezikulturnímu vzdělávání věnují zhruba 22 let. A letos se na mě obrátila Evropská komise, abych společně se dvěma dalšími odborníky sestavil zprávu o tom, co vlastně funguje. Co vyplývá z důkazů, co vyplývá z výzkumu, pokud jde o skutečný dopad na mladé lidi, na učitele. Takže zhruba od února, od března na té zprávě pracujeme a já chci zdůraznit několik věcí. Máme podle mě problém. Jedna z prvních věcí, kterou jsme my, tři autoři, udělali, jeden z Francie, jeden z Irska a pak já, eh, bylo to, že jsme se například zabývali tím, jak probíhá vzdělávání ve školách v Evropě, jaký přístup mají mladí lidé a jaký vztah mají učitelé k tomu, co se děje v jejich třídě, v jejich škole. A zjistili jsme především, že v mnoha zemích vidíme mezi 14 a 15 letými žáky, vždycky, když jsou volby, že mají eh, takzvané eh, volby na nečisto, aby se vidělo, koho by volili mladí lidé. A to bylo celkem zklamání. Já jsem z Nizozemska při posledních volbách se to konalo taky a 15-leté děti, kdyby 15-leté děti volily, tak největší stranou by byla PPE. A v jiných zemích to vidíme také, třeba v Řecku. Není to tak důrazné, ale podobné sympatie mají třeba v Rakousku. Takže v řadě lidí vidíme, že mladí lidé, a to bylo ještě před současnou krizí, nebo alespoň velká menšina, má určitou netoleranci vůči těm, koho považují za někoho jiného, než jsou sami, nebo za lidi odlišné. Jak je to s učiteli? S učiteli pozorujeme, že většina učitelů sama sebe, a to je výsledek výzkumu z celé Evropě, vidí tak, že nemají dostatečnou průpravu, dostatečné zkušenosti, aby dokázali řešit situaci ve multikulturní třídě. A můžeme si jenom zkusit představit, jak to bude vypadat za pět let, když to bude pokračovat stejně. Takže samotní učitelé říkají, že to nezvládají a nemají dostatečnou průpravu. Výzkum, který probíhá mezi těmi učiteli, kteří mají pocit, že tyto kompetence mají, Eh, často ukazuje, že vlastně ty pravomoci nebo ty kompetence nejsou dostatečné a samotní žáci eh, dávají najevo, že také mají pocit, že učitelé to nezvládají. A chci zdůraznit pár věcí. Když eh, dokončíme tento výzkum, a já doufám, že ta zpráva bude zveřejněna zhruba za dva měsíce, je to velká výzva i pro nás ve vzdělávací komunitě, abychom prováděli takový výzkum, abychom zjišťovali, co možná není tak účinné, jak jsme si mysleli, že je. A obecně se dá říct, že nemáme dost důkazů ve vztahu k celé řadě nástrojů, o kterých se domníváme, že představují řešení pro některé z těch problémů, na které jsem teď poukázal. Když navážu na to, co říkala Irina, vzdělávání o výchova o holokaustu, tomu já už se věnuju 22 let. A když se podívám na důkazy toho, do jaké míry to všechno, co děláme ve vztahu holokaustu, případně brání pro následování genocidám do budoucna, dalším holokaustům, bohužel vidíme, že ten tradiční přístup, a to chci zdůraznit, to tradiční vzdělávání holokaustu, které se víceméně zaměřuje na nacisty jako e, ty příšerné zloduchy a ostatní ty vítěze, zaměřuje se na to pouze v tom vzdělávacím přístupu, nemá vůbec žádný dopad na přístup vůči uprchlíkům. Nicméně jsou i menší studie, je třeba organizace Facing History in Ourselves, ta se zaměřuje na Bosnu, ale funguje i v Evropě. Tyto studie ukazují, že širší vzdělávání holokaustu, které se zaměřuje i na další skupiny obětí a na to, co se stane, když se pokoušíte porovnávat minulost eh, s přítomností, takové vzdělávání určitý dopad má. Takže potřebujeme také větší vzdělávání o lidských právech, víc vzdělávání o holokaustu. A musíme se zamyslet nad tím, co tím máme na mysli a jaké aspekty vzdělávání o lidských právech a o holokaustu skutečně změní přístup nových lidí. Já myslím, že tady na místě určitá sebekritika v celé té komunitě, která se věnuje holokausta, do které já patřím. A musím říct, že mě to trošku překvapilo. Tady na plátně vidíme, co je méně účinné. Jsou to věci, které pozorujeme v celé řadě tříd v dnešní době. Pokud chceme, aby měli mladí lidé navzájem k sobě respekt, aby byli přátelé, dáváme je do třídy, jsou společně ve třídě malých skupinách a myslíme si, že všechno bude v pořádku, ale důkazy ukazují, že když tohle uděláte, tak se situace jenom zhorší, protože se jenom potvrdí stereotypy, proces vyloučení, který už probíhá v určitých třídách. Takže jenom to, když lidé nebo žáci z různých eh, skupin, z různých eh, společenských skupin co ve stejné třídě, eh, to nepomůže. A zvlášť učitelé musí vědět, za jakých podmínek to opravdu funguje a za jakých podmínek může být ta situace ještě horší. Mnoho příspěvků nebo mnoho snah, jejich cílem je vytvořit tolerantnější budoucí občany v naší společnosti se zaměřuje na změnu přístupu a to je důležité. Já už jsem mluvil o těch mladých lidech v celé Evropě, kteří mají v sobě určitou netoleranci. Samozřejmě takový přístup chceme změnit. Nicméně, řada důkazů ukazuje, že když se podíváme jenom, nebo když se zabýváme jenom změnou přístupu, tak to často nestačí, často je to jenom dočasné a nemá to takový dopad, jaký doufáme. Takže za chviličku se dostanu k tomu, co nějaký dopad má. Ve školách stále častěji v Evropě vidíme takzvaný, takzvaný přístup nulové tolerance. To přišlo ze Spojených států a znamená to, že pokaždé, když zazní nějaká rasistická poznámka nebo objeví se nevhodné chování, tak se to snažíte zadusit. Postaráte se o to, že se to nebude opakovat a jasně dáte najevo, že takové chování tolerovat nebudeme. Důkazy ukazují, že to moc dobře nefunguje. Že často, a máme pár příkladů, proč to nefunguje, děti se speciálními potřebami jsou většinou děti, které právě často dělají takové nevhodné poznámky. A místo toho, aby se vstoupilo do dialogu s nimi, do diskuze s nimi, tak je označíme jako eh, nevychovance. Takže v řadě ohledů se přeruší dialog, který je opravdu nutný, ten vzdělávací moment ve třídě, který je opravdu nutný a ve škole. Prostě řekneme, ty si nevychované, ty si udělal něco, co se nemá a tím zakončí. Takže toto nám ukazují důkazy. Takže co funguje? Když se podíváte tady na ten třetí bod, a já myslím, že to nám opravdu chybí. V evropských školách, v evropských třídách. Jsou to ty psychologické důkazy, které naznačují, že důležité je pro mládež vzdělání v mateřštině, aby měli pocit sounáležitosti, aby měli pocit, že někdo ocení, aby měli pocit eh, sebeúcty. Ale když se podíváme dnes do evropských tříd, vidíme, že v mateřštině se mladí lidé, zvláště z menšin, vzdělávají buď jenom volitelně nebo vůbec v evropských školách. Takže já myslím, že musíme přehodnotit úlohu vzdělání v mateřštině. Rozmanitější e, učitelské sbory. Tady máme smíšené důkazy. Já jsem byl přesvědčený o tom, že když budeme mít učitele z různých skupin i z menšin, povedou si žáci lépe a zlepší se jejich známky, zvlášť v těch menšinových skupinách. Ale v Evropě k tomu zatím nemáme žádný výzkum, vůbec žádný. Výzkum je ve Spojených státech, výsledky jsou velmi smíšené žáci z menšinových skupin možná mají pocit, že je tam líp akceptují, ale známky se moc nelepší. Takže zabýváme se touto otázkou. V Evropě je to velice obtížné, protože máme tak málo učitelů z menšin ve školách. Když se podíváte na Nizozemsko nebo Německo, budou to 2-3% možná. A v tom se rozhodně neodráží ta multikulturní společnost. A vidíme to v celé Evropě. Máme velmi málo uh, učitelů z řad přestěhovalců ve školách a také se velice málo snažíme takovéto učitele do těch škol získat. Eh, výuka historie, o tom mluvila Irina, o tom já mluvit nebudu. Asi třetina škol v Evropě má velice silný étos, neboli žáci by se měli navzájem respektovat, by měli e, respektovat rozmanitost a tento étos, tento duch vychází z toho, jak tomu přistupuje ředitel. Asi ve dvou třetinách škol to není, ale ukazuje se, že tento důrazný étos může mít velký dopad na komunitu ve škole, na pocit, že do té školy patříte, že ji máte za svou a to nejenom pro žáky, ale i pro rodiče a pro místní komunitu. A tady se také vracím k tomu, co jsem říkal o tom, že se zaměřujeme pouze na přístup jeden konkrétní přístup, a ten se teď začíná v Evropě projevovat a v Americe je to trošku běžnější, je učení, které přesahuje hranice školních zdí. Ta škola není jakýsi ostrov, ale je napojená na komunitu. Říká se tomu service learning a znamená to integraci, propojení s místní komunitou, výzkum v místní komunitě. A znamená to vnést tyto věci do školy, zapojit ve škole i rodiče. Je to to, co tady mám označeno jako komunitní vzdělávání. A v Evropě to chybí a já si myslím, že to bude důrazné doporučení pro komisi, aby se opravdu snažila navýšit počet škol a také integrovat takovýto přístup do toho, co se odehrává dnes v evropských vzdělávacích systémech. Já budu končit, ehm, dívám se, kolik uplynulo času. Já myslím, že všichni z nás, a když mluvím sám za sebe, já jsem zažil bezesné noci a Irina to také e, zmiňovala, když jsme spolu mluvili, když vidíme, co se dnes děje v Evropě, když vidíme tu prošlickou krizi, já myslím, že to bude výzva pro nás, pro všechny, když ne dnes, když ne zítra, tak ještě za dalších 5-10 let. A já myslím, že všichni se zamýšlíme nad tím, co můžeme my v naší současné roli udělat, abychom nějak vyřešili tu krizi, které teď čelíme. A když jen řeknu, že učitelé uváděli v loňském roce nebo před dvěma lety, že nemají dostatečnou průpravu k tomu, aby, dokáz, aby se dokázali vypořádat s multikulturní povahou škol, co můžeme čekat za pět, za deset let, když budeme mít stovky tisíc nebo možná miliony mladých lidí z rodin uprchlíků ve školách. To nás čeká. Takže já osobně jsem něko, několik dnů v týdnu pracuji v domě Anny Frank a snažím se teď do všech našich projektů zapojit mládež z rodin uprchlíků. Snažím se jim dát víc těch projektů a není to snadné, protože uprchlíci často nemají možnost odejít z tábora. Ale nesmíme to vzdávat. Já jsem také šéf-redaktorem časopisu Mezikulturní vzdělávání, Mám tady jeden výtisk, pokud byste ho chtěli vidět. Zabývá se otázkami eh, multikulturního vzdělávání a v příštím roce budeme mít dvě speciální vydání. Jedno bude o učení uprchlíků a druhé bude o učení v táborech, o tom už se mluvilo. Budeme se snažit najít v Evropě odborníky, a nejenom v Evropě, kteří už takové věci řešili aby tyto věci znali všichni vzdělavatelé, všichni učitelé v Evropě, aby se také vidělo, co se dělá z hlediska výzkumu, osvědčených postupů, eh, pokud je o to, které filmy, které materiály jsou užitečné. A poslední věc, kterou jsem tam ještě ani nedal, od příštího týdne Mezinárodní združení pro mezikulturní vzdělávání, jehož jsem místopředsedou, spouští facebookovou stránku pro učitele uprchlíků na celém světě. Zatím nic takového pro učitele uprchlíku nemáme, bude to vícejazyčné a tady mám jeden příklad. Když se za chviličku zaměříme na Sýrii, a když si vezmete, že jsou 4 miliony lidí, kteří jsou mm, buď eh, interně vysílení nebo jsou uprchlíci, ve školách bylo v roce 2010 Syrii 8 milionů žáků, což v podstatě zhruba znamená asi 100 tisíc 100 tisíc učitelů a když eh, řekneme, že polovina těch učitelů je teď vysídlených nebo jsou uprchlíci, asi 40 nebo 50 tisíc učitelů je teď vysídlených nebo jsou v táborech. A ti by rozhodně byli velice ceným příspěvkem všude, protože mají zkušenosti. Mají vzdělání a mají zkušenosti z osudu uprchlíka. Takže příští týden se pokusíme vytvořit takovou facebookovou stránku pro učitele, kteří jsou uprchlíky a bude to vícejazyčné, takže doufáme, že učitelé, kteří mluví různými jazyky, k tomu budou mít přístup. A já myslím, že to je také výzva pro vás, pro všechny v tomto sále, abyste se zamysleli nad tím, vzhledem k tomu, jaké máte možnosti, eh, jak můžete něco změnit z hlediska toho, co se dnes děje ve světě a v Evropě. Děkuji. Thank you. Thank you so much. Very, very... Děkuji za tyto velmi zajímavé návrhy. Omlouvám se, budu pokračovat italsky. Omlouvám se, nemohla jsem si vyslechnout eh, vaše vystoupení, ale určitě si přečtu vaše zprávy a potom je rozdám kolegům. Bude to pro mě určitě velmi důležitý základ pro mou práci. je to opravdu zajímavý přístup, včetně té publikace, kterou jste zmínil, protože si myslím, že to bude téma, kterou některé země, především tedy země Evropské unie, řeší. My jsme měli v Evropské unii, v Evropském parlamentu seminář o vzdělávání v nouzových situacích, v naléhavých situacích. Je to velká výzva, stejně jako ty multikulturní školy. A nyní bych dala slovo dvěma dalším odborníkům, Kristofu Polakovi a paní Asie Sadek, kteří budou hovořit o roli responsivní kultury a prostorového výzkumu ve vyšším vzdělávání a je to opravdu velmi zajímavé téma. Já vám přidávám slovo na 15 minut. Um, thank you very much. Uh, Děkuji za tento úvod. Děkuji za příležitost prezentaci naší práce. Děkuji paní Ward, že navázala na některé naše myšlenky a že nás pozvala na tuto výměnu názorů. Já se společně s kolegou a partnerem budu prezentovat vzájemný vztah vzdělávání, praxe a akademie. My jsme architekti, ale také učitelé na úrovni vyššího vzdělávání a tato prezentace podle mě jasně ukáže, jak vypadá vstup do profese a jak vzdělání, které je poskytnuto na architektonických školách, vypadá. My se tady zaměříme na 17-18 let eh, vzdělávání, studiové výuky. Zaměříme se také na naši práci designu veřejného prostoru. Chceme se zaměřit na vzájemný vztah mezikulturního respektu ve vzdělávání, na to, jak fungují města, jak jsou tedy města životním prostorem a jak je učinit udržitelnými? Jde o vzájemnou úctu mezi komunitami, jde také o sdílení zdrojů a je to také o lidech, kteří mají kolektivní cíl. A jak se to projevuje u architektů, územních plánovačů, sociologů a tak dále? První rozhraní je samozřejmě ve škole. To jsou lidé jako my, kteří jako praktici také vyučují a my přinášíme tyto myšlenky a má to velký dopad na ty mladé lidi, kteří s námi spolupracují. Jakým způsobem je jim prezentován veřejný prostor, design veřejného prostoru? a tak podobně. Udržitelnost samozřejmě souvisí s úctou eh, ke zdrojům, které všichni sdílíme. A to je myšlenka, která je velmi zakořeněna v praxi. Nemůžete mít udržitelnost a nemůžete mít udržitelná města nebo udržitelné životní prostory, aniž byste to uvedli do praxe. Sociální udržitelnost eh, to je vlastně taková hlavička veškeré udržitelnosti. Je to vztah mezi ekologickou, ekonomickou, politickou a kulturní udržitelností a je to věc, kterou vždycky zdůrazňujeme, jak ve výuce, tak ve své praxi. Všichni jsme pochopili, že toto je jediná možná cesta. Není možné postupovat jinak, než eh, mít eh, interkulturní, navzájem propojený přístup. A to platí i pro vytváření veřejného prostoru, kde esence toho, jak se chováme my jako mezikulturní komunita, je nejvíce patrná. V Evropě tedy teď máme uprchlickou krizi, my jsme do ní byli zapojeni také jako dobrovolníci. Jasně se ukázalo, že v Evropě je to už dlouhodobá tradice od koloniálních imigrantů po ekonomické imigranty, ale je to věc tedy, která bude pokračovat. Je to jev, který se bude neustále rozmáhat a veřejný prostor jako prostor, který je obýván, okupován. To byla velmi zajímavá myšlenka, ovšem zatím to ještě není řešeno na úrovni místních a regionálních orgánů. Když se sociální udržitelnost nebude řešit, může to vést k sociálnímu odloužení, odloučení, může to vést k rozděleným městům, k nedostatku prostoru pro pozitivní kolektivní setkávání a působení. Je zde nedostatek vztahu mezi jednotlivými oblastmi a obory. Je zde tedy nedostatečný vztah mezi migrací, sociální otázkou migrace a jak je to integrováno do prostoru. Jak tyto komunity, které spolu žijí, které spolu sdílejí stejný prostor, se reflektují do veřejného prostoru, do veřejné domény. Je třeba změnit způsob myšlení je třeba také změnit vztah nejen mezi komunitou migrantů, ale také mezi širší společností. Nejde tedy pouze o integraci. Přistěhovalců jde také o změnu smýšlení té přijímající komunity, přijímající společnosti a k tomu je třeba vést dialog, jak už zdůraznili kolegové. Jde potom také o definici občanství. Já se nebudu příliš zdržovat u této otázky, jen uvedu několik případů, několik tedy příkladů projektů, které jsme vytvořili ve své praxi a také ve své práci na univerzitě, jak v Evropě, tak i v Ázii, konkrétně v Belgii a v Pakistánu. Udržitelnost eh, velmi často je doprovázena tou představou, že to musí být opravdu high-tech, high-end, ale často to není pravda. Je to skutečně především o změně smýšlení, jde o sociální design, jde o globální otázky, které jsou řešeny na místní specifické úrovni. Nemůžete mít stejný soubor nástrojů, které můžete využít v jakémkoliv prostoru, v jakékoliv komunitě a prostě očekávat, že to tam bude přijato. Musí to být přijato, musí na to existovat reakce, protože jinak eh, hrozí selhání. Jak to můžeme udělat? Já jen uvedu příklad z naší osobní praxe. To je takový rámec, eh, který praktikujeme posledních 17-18 let. Vždycky usilujeme o to, aby veškerá praxe, veškerý výzkum, který provedeme, se promítnul do akademie. To znamená do školy, do sociálního hnutí, aby ta, ty znalosti, které získáme, aby plynuly jak horizontálně, tak vertikálně. Musí to být tedy spíše kruhový pohyb, spíše napříč různými rezorty, různými obory. Měli jsme několik projektů, poměrně dost projektů s dobrými výsledky. A tam jsme říkali vždycky studentům, že musí začít eh, vytvářet reflektivní přístup. Oni na to nejsou zvyklí, není to součást jejich eh, vzdělávání, jejich přístupu, nejsou ochotní k sociální diskusi. Ale můžete je motivovat a jeden z nástrojů k této motivaci je kritické pozorování sama sebe, společnosti, probíhajících debat a snaha vytvořit společnou synergii s ostatními sektory, to s ostatními obory. Toto je jeden z našich přístupů založený na naší praxi v Pákistánu, Je to v rámci projektu Asia Link, který financovala EU. Pracovali jsme s partnerskými univerzitami v Ázii. Byl to projekt eh, mezikulturní výměny, mezikulturní debaty. Tak zde zaznělo, nebylo to snadné ani pro nás, eh, jako pro profesionály, abychom se dostali na stejnou úroveň diskuse o prostoru sociologie a tak dále. A teď předám slovo Kristofovi, aby pohovořil o tomto projektu. Děkuji, já budu stručný. Byla zde spousta projektů, které bychom vám chtěli ukázat, ale já se zaměřím jen dva nejrelevantnější. So, like has been said... Takže, jak už bylo řečeno, nám jde hlavně o způsob uvažování, o změnu způsobu uvažování. Jsme architekti, ale kromě toho, že navrhujeme budovy, máme mnohem větší zájem o prostor mezi budovami, o ten veřejný prostor, protože si myslíme, že právě v tom veřejném prostoru můžeme rozvíjet strategie, které pak povedou k dialogu. A to nejenom k dialogu, ale také k jakémusi pocitu, že něco nám patří. A to je velmi důležité pro uprchlíky, kteří přijedou na nějaké nové místo, je tam počasí, na které nejsou zvyklí, jsou tam veřejné prostory, které byly navrženy pro někoho z jiného kulturního pozadí a plánovači a architekti teprve nedávno začali zjišťovat, že veřejný prostor by se měl přetvořit, aby i tyto faktory zohlednil. Navrhování veřejných prostorů pro neznámé kultury je nová věc, protože nedokážeme předvídat, kdo vlastně ten veřejný prostor bude využívat. Měli jsme víc projektů, o kterých bychom rádi mluvili, ale rád bych krátce zdůraznil Karáčí to není Evropa, je to něco úplně jiného než Brusel, ale je to velmi zajímavé. Já jsem v Karáči bydlel 12 let, jsem Belgičan, ale 12 let jsem žil v Karáčí. A v Karáči je velice důležité, nebo zajímavé, že je to město migrantů. Takže jsou tam velké paralely mezi Karáčí a Bruselem. A když jsme se vrátili do Belgie, tak jsem měl radost z toho, že ta 12-letá zkušenost z Karáčí byla k užitku v Bruselu nejenom v Bruselu, ale i v předměstích. Já bydlím na předměstí, tři stanice vlakem odtud, takže chci zúraznit tento projekt. Tohle přeskočím, omlouvám se. U těch dvou projektů toho mám víc. Toto je projekt, který jsme dělali se studenty. Do všech našich projektů se zapojili, zapojili studenti buď v Belgii nebo v Pákistánu nebo v obou zemích. My teď vlastně vyučujeme mezinárodní kurz, magisterský kurz. Studenti jsou z celého světa, to je velmi zajímavé, nejenom pro ně, ale i pro nás, zvlášť pokud je o veřejný prostor. Toto byl projekt, který jsme dělali se studenty eh, na severu Bruselu. Tam máme takovou dvojsečnou pověst a totiž eh, je tam velice živá komerční ulice, ale zároveň je to velmi konzervativní, protože v pátek odpoledne, a to mě překvapilo, ale eh, obchody jsou zavřené kvůli modlitbám. Ale zajímavé je, že 30 metrů daleko je eh, Red Light District. Takže nás velice zajímalo, co se děje v prostoru mezi těmito dvěma ulicemi, protože tam žijí lidé. A tam jsou tva, kdy lidi vidíte. Vidíte tam jenom odpadky. Takže jsme udělali takový participativní projekt se studenty, protože si také myslíme, že když vyučujeme architekturu studentům, Nemělo by to být pouze e, služkou a papírem, ale měla by se také aktivně zapojit do nějakých projektů. Takže to je takový malý příklad. Měli jsme projekt, takzvanou vertikální zahradu z recyklovaných plastových lahví, které jsme našli na ulici. A žijí tam většinou migranti, takže my jsme je zmobilizovali, aby sbírali ty plastové lahve pak jsme měli takový malý seminář, malou dílnu s dětmi na ulici, zablokovali jsme ulici, nebylo to v neděli, nebylo to úplně zákonné, ale zablokovali jsme ulici, aby nemohla projíždět auta, dali jsme tam pár stolů a zvali jsme lidi, aby se zapojili, aby dali do těch hlaví eh, rostlinky máty. A to byl takový detail. Zajímavé samozřejmě bylo, že lidé se opravdu aktivně zapojili aniž bychom je třeba i zvali, prostě viděli, co se děje, tak každý, třeba tam eh, začali dělat i barbecue, kebaby, začali se povídat. A ještě jeden malý detail, ale podle mě velice důležitý byl ten, že tam byl chlapeček, který z vlastní iniciativy vzal hrst hlíny a zaplnil, zaplnil tou hlínou okap, nebo tam tam, to byl, tam nic nebylo a zasadil tam rostlinku. Takže takovou aktivitu se nám podařilo vyvolat. A o to se snažíme mezi imigranty. Chceme právě vybízet k takovým projektům. Ty problémy sami nevyřešíme, ale ten problém, uprchlický problém je tak velký, že když se o to budeme pokoušet sami, tak to nikam nepovedá. My si opravdu myslíme, že naším úkolem jako architektů nebo jako učitelů se studenty je motivovat lidi, aby věci vzali do vlastních rukou. Už uplynulo 15 minut. Tohle byl ještě další projekt, <clears throat> velice krátce k tomu něco řeknu. <clears throat> Je to projekt eh, na předměstí, pár minut odtud. Hodně se to změnilo eh, od té doby, co jsem tam vyrůstal. Bývala to vesnice, kde žili hlavně staří lidé, kteří mluvili vlámsky. A to se opravdu změnilo. Když jsme se tam eh, před pár lety vrátili, když jsme se vrátili do Belgie, měli jsme velkou radost, že se to stala mezinárodní komunita. Jsou tam také migranti. A když jsme přijeli z Karáči, tak jsme nebyli duševně připraveni na to, že budeme bydlet na malém předměstí, takže jsme byli velice rádi, že jsme objevili prostor, který se stal více kulturním. Ale neprobíhal tam žádný dialog. byly tam pravicové politické strany, které ho využívaly jako důvod, proč zavést kontroly, represe. Takhle to vypadalo, to v podstatě vyvolalo ten projekt, to je malé fotbalové hřiště, nejenom pro belgické děti, ale i pro migranty. Byl tam problém s odpadky, byl tam problém s hlukem, ale hlavní problém je nedostatečný dialog, takže my jsme navrhli, že tam dáme nějaké vybavení pro sport, aby mladí lidé mohli získat energii. A šlo také o to, aby oni i další obyvatelé viděli, že je nějaké východisko a že se z toho může stát park, kde budou lidé ze všech generací a také ze všech kulturních menšin. Takže nešlo o to, abychom měli jeden kout pro migranty, jeden kout pro staré lidi, a jeden kout pro Belgičany. Ne, šlo o to, aby to byl park, kde bude všechno pomíchané a kde budou nejrůznější aktivity, kde se k tomu každý může vyjádřit a nějak to usměrnit. A to jsme také udělali. A ještě musím dodat, že to byla soutěž, kterou vyhlásila obec a byly tam dva směry. Za prvé integrace mládeže z řad migrantů do hlavního proudu a druhá věc byla úplně ten park zrušit, zbavit se ho. Byla to soutěž, my jsme se zúčastnili, předložili jsme své návrhy a obec se toho chopila. Už to probíhá dva roky. Byl vůči tomu velký odpor. Některé z těch věcí, které jsme navrhovali, například eh, nechat tam mládež, začlenit to do kultury hlavního proudu ve společnosti. Nicméně udělali to a snad eh, brzy dojde k realizaci. A abychom to uzavřeli, na základě našich zkušeností ze vzdělávání a z výzkumu máme pocit, že abychom získali interkulturní prostor, ve kterém panuje vzájemný respekt, musíme dál inovovat, musíme měnit normy a musíme věci prosazovat v praxi Není žádná teorie bez praxe a nemůže být dobrá praxe bez teorie. Tolik tedy některé z našich eh, nápadů a podnětů, o které jsme se dnes chtěli podělit. Děkuji, mnohokrát děkuji, to bylo velice zajímavé i vzhledem k těm různým vizím a představám. A také to základní poselství je pro nás velmi zajímavé. Takže teď se zeptám, jestli se hlásí někdo z kolegů, jestli má někdo nějakou otázku na naše experty, tak eh, prosím, jen eh, jednu minutu. Víte, že máme ten problém, musíme jít do Moncu. Takže Helga Trupel, prosím. Thank you very much. Děkuji všem řečníkům a chtěla bych se soustředit na jednu otázku na pana Fanria. Vy jste řekl, že potřebujeme daleko více učitelů eh, s vlastní migrantskou zkušeností, tedy pocházející z toho prostředí, eh, kteří by mohli zprostředovat komunikaci mezi hlavním proudem společnosti a eh, těmi migranty. A to by znamenalo, že by to bylo potom naše povinnost abychom hovořili s národními vládami a přesvědčovali je, že je skutečně nezbytně nutné vzdělávat učitele eh, v tomto, eh, v tomto smyslu. Nyní paní Šojdrová, prosím. No, děkuji. Eh, děkuji všem přednášejícím. Pro mě to bylo velmi zajímavé, i když myslím si, že je to téma, které nemá jednoduché řešení a každá ta společnost, každý, každý vzdělávací systém se nějakým způsobem snaží eh, s tímto tématem vyrovnat. Eh, já bych chtěla říct, že nám v České republice se osvědčuje jedne, jedna součást vzdělávacího programu a to je etická výchova, která v sobě zahrnuje právě větší pochopení pro různost také. Takže myslím si, že um, interkulturní dialog a výchova uh, mladých lidí, mládeže k pochopení různosti a přijetí různosti musí začínat u přijetí sama sebe a těch nejbližších. Jedině ten člověk a to dítě, které se cítí být přijaté, rozumí samo sobě a svému blízkému okolí, je si jisté, tak dokáže přijímat dobře ty druhé. To je naše velmi jako jasná zkušenost. A vím, že nás čeká velmi dlouhá cesta, takže já děkuji a těším se na spolupráci a na vaši zprávu. E, teď se tak dívám hodně na pana Fandriel, ale samozřejmě i paní Šambega. Grazie, grazie molto Maria Sodrova I ora dare la parola come ultima. Děkuji paní Šojdrové a na závěr bych dala slovo zpravodaj. My právě máme zprávu na toto téma. Paní Julie Ward eh, určitě dnes eh, zaslechla spoustu podnětů z vašich úst. Prosím, Julie. Děkuji. Eh, bylo to velmi bohaté dopoledne, fantastické dopoledne. A já se tady nebudu ptát za sebe, ale tady zazní Eh, eh, zaznělo hodně eh, ze strany občanské společnosti. My tady máme Evropskou kulturní nadaci, která je spochybňována a to je taky zajímavé, zajímavá věc. Já myslím, že my se musíme zabývat tím, jak už ty usazené komunity imigrantů lze více zapojit do toho procesu přijímání těch nově příchozích. Protože my tady máme skutečně eh, příliv lidí a to bude mít velký vliv třeba na naše, vlast, na naše vlastní eh, postoje k eh, různým fobiím a vylučování, tedy společenskému vylučování. A my bychom měli mít určité prostě struktury, které zapojí také právě už ty usazené eh, migranty. A eh, myslím, že by bylo dobré eh, najít nějaký způsob jejich rychlého vzdělání, tak aby ti mladí, kteří mají imigrační původ, mohli vlastně pracovat tady na tom přijímání. Toto je otázka tedy Eh, občanské společnosti. Děkuji, teď rychle přistoupíme k vašim odpovědím. Mám jen pár minut, ale jsou pro nás důležité. Budeme mít hovořit tak, budeme také hovořit o jedné velmi důležité otázce. Hovoří se zde o standardech přijímání a my jsme požádali, aby zde byly zavedeny i normy pro školní integraci dětí, dětí imigrantů, protože tam bude důležitá znalost jazyka a také aktivní zapojení, zapojení komunit. Prosím. würde gerne reagieren wollen auf das tschechische Modell. Já bych ráda reagovala na ten český model, eh, což je vzdělávání v obecných hodnotách, takový úvod do toho vzdělávání a eh, to je možná východisko také pro téma náboženské. Já si myslím, že to je velice důležitá cesta, důležitá cesta, ale šla bych ještě o krok dál, protože v těch debatách, které se právě odehrávají na téma migrace a integrace, podle mě se Eh, velice, příliš vylučuje role náboženství. Přehlíží se spíše. Eh, když se podíváme jenom tak na to, odkud přicházejí tyto imigranti, eh, tak jsou většinou z islámských zemí a tam ten islám znamená více než jenom kulturu, to je součást jejich identity a hraje daleko větší roli v jejich každodenním jednání. Čili my eh, se musíme zabývat eh, náboženstvím jako identifikačním znakem u eh, těch nově příchozích. A to je de facto příležitost, jak vyzvat, aby svou, svou zodpovědnost převzali také už islámské organizace tady, aby převzali svůj díl zodpovědnosti a aby tedy chápali, že my jsme de facto společnost postnáboženská, tedy že to náboženství tady znamená něco jiného než pro ně. A Myslím si, že toto je tedy e, možnost, jak e, řešit ty hrozící konflikty. A tedy, že bychom měli být aktivnější a rozumným způsobem zavedli do našich škol také právě to vzdělání o náboženství. Jestli je to tedy e, pouze součást té etiky, tak ono tady jde o to, abychom to e, náboženství tady se na to dívali také z té interní perspektivy. E, to e, náboženství je něco, co nás zevnitř utváří a to není to jako matematika, nedá se to spočítat. A já myslím, že tady je třeba naléhat na to, aby v našich debatách v EU, a viděla jsem to také na půdě OSN, aby ta náboženství se jako téma objevovalo daleko častěji než dosud. E, tak e, e, ano, viděl jsem, že tady něco mm, se v tomto směru děje, ale já jsem proto, abychom k tomu přistupovali ještě aktivněji. Děkuji, sdílím tuto výzvu. Existuje Religions for Peace, a to je 51 zemí, jsou tam lidé různých náboženství, kteří proaktivně odvádějí tuto práci. Prosím, další odpovědi. Just a few very quick uh, comments. Uh, Jenom něco málo, uh, tady komentář, k těm komentářům, k tomu, k tomu nápadu holandské vlády už třeba se zabývat i dětmi od tří let. Eh, já jsem se momentálně tedy eh, zkusil zabývat tu otázku, ale opravdu tedy učitelé z řad uprchlíků, to je, myslím, dobrý nápad, ale zatím to nikdo neskoušel. Eh, pokud se týče vzdělávání a vzdělávání náboženského, tak k věcem, které mají svůj vliv, patří také to, že ta e, etická výchova, ta je e, velice dobrá v tom, aby vytvářela schopnost empatie. E, to jsou prostě lidi, kteří mají zkušenost s spoluprací s lidmi z různých prostředí, tak to je důležité. Máme tady jednu organizaci, která to kombinuje když už tady hovoříme o roli nevládních organizací ve vzdělávání a že to není dostatečně podporováno, tak eh, to jméno je Arogato. To je nadace Arogato ve Švýcarsku. Oni eh, propojují etickou výchovu s náboženskou výchovou a eh, dosavadní výzkumy ukazují, že to funguje velice dobře. A také eh, existuje pár zajímavých publikací, kteří se touto tematikou zabývají zejména náboženstvím a jak eh, integrovat eh, toto z ve školách. Je to publikace OSCE, jsou tady jakési hlavní principy, jak vyučovat náboženství a víru na veřejných školách. To je celkem zácný dokument a je výborný, ale eh, nebyl oficiálně vydán, vydán, protože dvě země toto vetovaly. Eh, pak tady máme další publikaci Johna Kista, eh, která se zaměřuje se na to, jak vyučovat o náboženství, možná jméno Robert Jackson, guru v tomto oboru. Další věc, kterou tady vidíme, když se eh, zeptáte lidí, co o tom eh, vědí, co vědí o islámu, eh, tak je tady spousta různých zvěstí a pověstí a stereotypů a tak dále a většinou negativních. To také ukazuje, že tady je hodně práce. A co se týká emigrantských komunit a jejich role, ano, já vím, že my tady máme z eh, European Voucher eh, Foundation a to skutečně funguje v hudbě, umění a tak dále. Eh, o tom jsme dnes nehovořili, o roli hudebníků a uměl, výtvarných umělců pro propojování komunit. A to, na to je třeba se také zaměřit. Samozřejmě, že eh, tyto, tato společenství potřebují podporu, aby toto mohli provádět. A je to tedy otázka, jak eh, utvořit politiku, která imigrantské komunity bude v tomto směru podporovat. Ano, děkuji. A ještě eh, poslední příspěvek. Co se týče co se týče etické výchovy. E, e, já myslím, že tady už jsme expertní odpověď slyšeli. Já bych se soustředila spíše na to, e, jak imigrantské komunity usazené již v Evropě mohou pomáci, pomoci vítat ty nově příchozí. Mnoho organizací zde vzniklo a prováděly dobrovolnické akce, snažili se tedy eh, bezprostředně pomoci v tom přílivu eh, emigrantů, ale určitě je možno dělat více, eh, pokud se takto ty, ty Eh, imigrantské komunity, oni vlastně mají stejné kulturní porozumění, eh, nejsou zde jazykové bariéry a tak dále. Já to sama vím jako muslimka. Nicméně já jsem se také setkala s tím fenoménem, že, že eh, tyto usazení imigranti se cítili ohroženi nově příchozími. A tak trošku se styděli za ty nové uprchlíky, eh, protože eh, oni jako zaplaví ulice a, a eh, žebrají tam a jsou to Arabi, takže by to takto neměli dělat. No, my sídlíme ve Skarbeku, což je skutečně Eh, místo tureckých a marockých eh, komunit a je zde také největší uprchlický tábor. A eh, tady je třeba se zaměřit na projekty, které můžou pomoci sebe na mládežnickým organizacím. Tady je skutečně obrovský potenciál, který je možné využít. A ještě, ještě jeden příspěvek. Ne, eh, já vám tady děkuji za eh, vaše porozumění. Allora, ringrazio moltissimo. Děkuji mnohokrát vám všem i kolegům, kteří hrdinsky vydrželi až do konce a našim odborníkům Irině Bokové, to už jsme poděkovali, tak teď děkuji i vám. Ráda bych vás poprosila, abyste mi poslali i vaše prezentace. Dali jste nám tedy slajdy, ale pokud máte ještě něco navíc, tak nám to určitě dejte. Je to důležité pro nás, pro všechny, protože teď to bude velké téma a nebudeme ho řešit jen tady na výboru, ale chceme inspirovat i postoje dalších výborů Evropského parlamentu, protože tady jde o opravdu velikou výzvu. Za druhé, doufám, že nás budete informovat eh, o výsledcích, o dalších výsledcích vašeho výzkumu, protože my se tím budeme zabývat i nadále. Myslím, že by bylo velmi zajímavé udělat jednu věc. V usnesení uprchl- eh, v Evropského parlamentu o uprchlících, tam jsme začlenili nejen právo dětí na vzdělání, ale také jsme tam začlenili myšlenku, že uprchlíci by měli také pracovat, by měli mít možnost pracovat aby byl uznán jejich statut uprchlíka. Takže to je jeden z aspektů, který hovoří také o aktivním zapojení komunit uprchlíků, nebo tedy komunit přistěhovalců, kteří už existují v našich eh, společnostech. Eh, tam je spousta lidí, kteří jsou velmi kompetentní a myslím si, že ti by mohli velmi pomoci při integraci těch nových eh, přistěhovalců. Julie určitě v našem stanovisku nebo v té naší zprávě tuto věc velmi zdůrazní a důležité je, aby zde vzniklo opravdu rozšířené povědomí o této humanitární krizi, o této naléhavé situaci. Jde zde o schopnost eh, evropské společnosti přijmout eh, tyto uprchlíky a s tím přicházející kulturní rozmanitost, eh, ne jako nějaký problém, ale jako aktivum, jako trumf. Dnes je obtížné odlišit imigrační politiku od zahraniční politiky. Máme zde kulturní rozmanitost a lidská práva, která vycházejí ze stejného základu. Potom náboženství, konflikt mezi náboženstvími, to je zcela zásadní věc, kterou musíme pochopit, musíme k tomu přistupovat eh, velmi obezřetně, abychom mohli řešit eh, z toho vyplývající výzvu. A další důležitá věc je vzdělávání, vzdělávání vyučujících. To je dosud nevyřešené téma. Hovořili jsme o tom už i včera na semináři o tématu, který se zdá velmi vzdálené, byl to sport, ale přesto i tam se hovořilo o modelech vzdělávání s ohledem na multikulturalismus, na multikulturní, interkulturní přístup. To je ta věc, na které bychom měli pracovat. Takže, jak jsem říkala, objevila se zde spousta zajímavých myšlenek, Znovu se potvrdilo, že parlament musí být do těchto věcí ještě více zapojen a já vám opravdu srdečně děkuji, protože to bylo dopoledne, kde jsme se naučili a dověděli spoustu zajímavých věcí a také jsme se ujistili, že jdeme stejnou cestou. A kolegové, vám se omlouvám, musíme okamžitě odcestovat kam? musíme jít teď dolů do úrovně minus 3 a ve 12.40 odjíždíme. Odjíždíme. Naschledanou.